Dear colleagues, uh, I would like to start the meeting if possible. Milí kolegové, um, ráda bych už zahájila naše zasedání. Myslím, že hosty není třeba představovat, ale v každém případě řeknu, že zde máme jako hosta France Timmermana. Je um, prvním eh, místo předsedou Nové Evropské komise, která už začala působit. Někteří z vás to se zúčastnili slyšení, takže to není pro vás poprvé, kdy se s panem komisařem a místo předsedou komise Timmermansem potkáváte. Komise funguje od včerejška, to znamená, že máme velmi časné setkání. Měli jsme totiž pocit, že po slyšení chceme pokračovat také v tom dialogu, který jsme zahájili už během slyšení a chtěli bychom s panem Tvrmancem sdílet také naše očekávání a samozřejmě od něho eh, slyšet, jak vidí nejenom první dny komise, ale také jak je výhled do budoucnosti. Samozřejmě nás zajímají zejména otázky, které spadají do eh, kompetence výboru eh, AFKO, ale cokoliv jiného nám budete chtít říct, tak to pro nás bude zajímavé a vítané. Dávám vám tímto slovo a potom s ohledem na omezený čas, který máme k dispozici, budeme pokračovat eh, disciplinovaně v diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mne potěšením Eh, zde být, abychom vedli dialog. Nejsme zde na slyšení, to jsem si připomenout. Mám tady eh, zkušenost právě ze slyšení, ale dnes jsem zde, abych vám naslouchal, abych se vyslechl vaši představu o tom, jak budeme v dalších pěti letech spolupracovat. A já si myslím, že budeme eh, spolupracovat velmi úzce z celé řady důvodů. Velmi stručně bych eh, zmínil nejdůležitější prvky. Jednak jde o pracovní program komise, který velmi brzy připravíme navrhneme diskuzi na toto téma v kolegiu a poté komise přijme rozhodnutí. Chceme, aby pracovní program komise velmi jasně odrážel eh, dohodu, kterou pan komisař Juncker dosáhl s parlamentem eh, ohledně těch deseti priorit. A my chceme, aby pracovní program komise velmi jasně tyto priority odrážel. A při přípravě pracovního programu se zaměříme právě na tyto priority, těch deset priorit. Protože jestliže chceme změnit způsob naší práce, a to chceme udělat, všichni jsme byli eh, svědky toho, co říkal pan Juncker, a teď máme poslední šanci na to, aby komise pracovala jinak a dělala jiné věci a pokud tedy tak chceme postupovat, tak už se to musí odrazit v pracovním programu komise pro další rok, který by se měl zaměřit na, na priority, které jsme stanovili spolu s vaším parlamentem. A na základě toho eh, jste eh, většinou odhlasovali složení naší komise a podle mne je mou povinností, aby eh, ta dohoda, která byla v hlasování odražena, tak aby se to opravdu potom projevilo také v programu. Nesoustředíme se pouze na těch 10 bodů, budeme se snažit najít také nové způsoby práce. Eh, víte, že ta nová struktura vyvolá velké diskuze, eh, postavení místo předsedu a tak dále a my vám chceme nyní ukázat, že to je lepší způsob, jak může komise fungovat oproti minulosti, ale samozřejmě praxe ukáže. Eh, ve svém prvním týdnu a také v předcházejícím týdnu jsem zaznamenal velkou vůli, velkou ochotu všech komisařů eh, k tomu, aby systém fungoval, protože jsme přesvědčeni, že to je jediný způsob, jak může komise se opravdu zaměřit na priority a být možná více političtější než v minulosti v tom slova smyslu, že tato komise vznikla mnohem více v Evropském parlamentu, než tomu bylo v minulosti. A to by se mělo odrazit nejenom v našem programu, ale také v tom, jak budeme fungovat. Tímto se dostávám k dalšímu bodu. Spousta věcí samozřejmě je třeba ještě dokončit, rozvinout, ale mimo jiné to bude mít dopad na naši přípravu, na to, jak se budeme připravovat na práci a na to, jak budeme pracovat na legislativě. Máme zde mm, předchozí zkušenosti ze vztahu mezi parlamentem a komisí a na tom budeme stavět, ale je důležité, abychom zapojili také radu do přípravy a provádění pracovního programu a do toho, jak eh, vytváříme legislativu. Myslím si, že opravdu je to odrazem smlouvy, tedy to, že tyto tři instituce mají úzce spolupracovat při realizaci toho, na čem jsme se politicky shodli. A pro pozici komise je to důležité a osobně se domnívám, že je to také důležité pro pozici Evropského parlamentu, aby rada, nikoliv Evropská rada, ale aby rada byla aktivněji zapojena do eh, přípravy a provádění pracovního programu a legislativních postupů. Tolik stručný úvod. Já jsem slíbil, že budu opravdu stručný. A v duchu dialogu, který usilujeme, to znamená, nechceme, aby šlo slyšení, ale dialog, tak předám slovo paní předsedkyni. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já bych vám chtěla připomenout, že máme na naší diskuzi 45 minut, proto vás prosím, abyste opravdu ehm, se drželi časového limitu na dotaz máte maximálně tři minuty. A půjdeme po politických skupinách. Začneme EPP, pan Šefling. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem EPP bych vás rád přivítal, pane eh, Timmermansi. Eh, je pro nás čest, že jste první výborem, který jste navštívil. Já pro vás mám celou řadu otázek ale budu se řídit tou stručností, kterou jste nám ukázal v úvodu a položím první dotaz. Jde o Evropskou občanskou iniciativu. Víte, že eh, tento eh, konkrétní nástroj prošel naším výborem a máme různé obavy ohledně toho, jak je tento nástroj uplatňován. Mm, pokud jsem to pochopil správně, tak eh, se objevilo 17 iniciativ a pouze jedna byla schválena. A z informací, které máme, máme pocit, že pravidla byla poměrně zpřísná, eh, možná byla vykládána až restriktivně, spíše z eh, toho právního hlediska než politického hlediska. Možná, že je zapotřebí větší organizační úsilí, ale to zamítnutí různých iniciativ eh, přispívá k euroskepticismu. Původní myšlenkou bylo pozbudit občany v tom, aby se identifikovali s Evropskou unii, aby se zapojili do evropské politiky, ale vypadá, že jsme dosáhli přesného opaku. To znamená, eh, způsob, jak tato iniciativa fungovala, může vést tomu, že lidé se domnívají, že zapojení se do aktivit EU ne, nemá vůbec smysl. Takže jak to vidíte vy? To je můj první dotaz. Za druhé, ve včerejších New York Times eh, jste si možná všimli, že tam v jednom článku eh, v editoriálu eh, je článek, který přímo kritizuje Evropskou unii. Je tam uvedeno, že Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, by měl vykonávat své pravomoci, aby donutil aby donutil pana Navračiče k rezignaci já si nemyslím, že by šlo o o um, zainteresovanou stranu v EU, ale myslím, že by mohlo jít o určitý přímý zásah do o, uh, činnosti Evropské unie. A dokonce to spochybňuje legitimitu Evropského parlamentu, protože my jsme odhlasovali eh, komisi a nepřímo v podstatě tím to říkají, že Maďarsko by žádného komisaře mít nemělo. Co si o to myslíte? A třetí dotaz. Možná, že víte, že existuje neformální skupina europoslanců, kteří pracují na tématu smíření evropské historie. A nám jde o to, abychom dosáhli spravedlnosti a e, pravdy, a zejména se týká postkomunistických zemí. E, většinou se to týká zločinů komunismu, e, toho, abychom se podívali na tyto věci více dohloubky ale samozřejmě stejně to platí také pro nacistické zločiny, eh, porušování lidských práv, eh, zločiny proti lidskosti a musíme respektovat lidská práva univerzálně a pokud to chceme činit, tak to musíme řešit na eh, úrovni EU. Paní předsedkyně, chtěla bych vám připomenout, milí kolegové, abyste se drželi těch tří minut. Paní Breso. Děkuji za slovo. Budu se snažit být stručná, protože chceme dát prostor ještě dalšímu členovi naší skupiny. Budu mluvit italsky, protože vím, že mi rozumíte. První dotaz. Lepší zpráva, lepší regulace. Vy jste o tom hovořil poměrně hodně obecně ve své prezentaci. A e, já bych byla ráda, kdybych mohla lépe pochopit, e, jakou máte představu o práci, protože lépe mm, znamená to také mm, méně nebo více nebo zjednodušení. To může znamenat spoustu věcí. To znamená, co podle vás znamená to slovo lépe, lepší a jak vy vidíte naši spolupráci e, s naším výborem. Za druhé, Možná, že pokud to téma bude příliš rozsáhlé, tak se k tomu můžete vyjádřit někdy v budoucnosti. Ale vy jste mi řekl, že eh, během slyšení jste řekl, že je zapotřebí pracovat na provádění Lisabonské smlouvy. Takže ještě předtím, než budeme eh, přemýšlet o případných změnách, bychom měli zapracovat na tom, aby byla Lisabonská smlouva co nejvíce implementována, prováděna. Mě by zajímalo, v jakých oblastech, jak, u jakých témat vidíte potřebu takovéto implementace? Protože my máme vypracovat zprávu právě o tom, jak by měla vypadat, vypadat spolupráce v této oblasti. Opět může jít o to, že něčeho bude více nebo méně. Otázka zásady subsidiarity, případné mm, zrušení některých příliš podrobných ustanovení. Co si pod tím představujete? Thank you. Uh, I would... Děkujeme. Ještě jednou připomínám, že opravdu máme pouze tři minuty. Za EKR má slovo pan Vyjastovský. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, budu mluvit polsky. U nás VKR my samozřejmě nesmírně nám leží na srdci to, aby v legislativě zde nebyly nějaké prostě eh, přehnaná legislativa, aby jsme respektovali jednotlivé národy, práva obyvatel, práva občanů a mám několik dotazů. Poprvé, zdá, poté, co jste vstoupil do funkce, pane komisaři, zdá, zda již máte nějaký konkrétnější pohled, konkrétnější pohled na to, které právní akty z tohoto stávajícího legislativního programu Evropské komise by se měly vyškrtnout. Zdá nějaké to síto, tak aby opravdu jsme respektovali všechny ty mechanismy, všechny zásady, ochranu v rámci centralistického přístupu, o kterém jste hovořil i u vašeho slyšení. Zda jich máte nějakou konkrétní představu, některé konkrétní akty právě na základě to, této zásady by se měly odstranit nebo které by se neměly dál řešit, ale hovoříte o určitém politickém přístupu komise. Pane komisaři, já to vidím velice pozitivně. A proto bych se rád zeptal, ten příklad, kde například několik parlamentů národních protestuje proti proti některým právním aktům vzhledem na tuto zásadu. Co si myslíte, vážený pane předsedo? Zda je to nějaký signál, nějaké další hlubší reflexy? Vy jste říkal, že to bude pro vás spíš takový politický přístup, ne právní přístup, který bude zásadní. A třetí otázka, která již zazněla v prvním vystoupení. To je ta Evropská zákonodárná iniciativa v průběhu vašeho slyšení, pane komisaři. Jste se zmínil o tom, že dokonce i když teda mm, ta iniciativa, řekněme, skončí, tak to neznamená, že by skončil politický dialog. A proto bych se rád zeptal, na čem bude založen takový dialog v případě takové iniciativy, eh, která získala největší podporu, takzvaná iniciativa One of Us. Zda byste nám mohl uvést několik takových lokálních místních případů, které se týkají této iniciativy. Děkuji, děkujeme rovněž, říká paní předsedkyně, pan Pakasar Turdur, paní Pakasar Turdur má slovo jako další řečník. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkujeme za to, že jste mezi nás přišel, pane komisaři. Několikrát jste velice jasně řekl, že byste chtěl, aby Lisabonská smlouva dosáhla nebo splnila celý svůj, vyplnila svůj potenciál. Ráda bych se zeptala, zda by tam mohly být nějaké částečné změny v několika případech, nebo které aspekty vy osobně podle vašeho názoru by mohly být upraveny v rámci Lisabonské smlouvy. A druhá záležitost, když je zastoupení v rámci eurozóny, my víme, že některé členské státy se k tomu stavějí s většími či menšími výhradami, aby teda eurozóna byla posílena, aby tento hlas byl posílen. A já bych se ráda zeptala, zda jste měl příležitost promyslet si nějaké nástroje, které by překonaly tyto obavy členských států a posilnit toto vnější zastoupení eurozóny. A třetí záležitost, Mohli bychom být proaktivní v otázce, která pro mě osobně představuje čím dál tím větší důležitost. Pan Kelly, generální tajemník eh, v roce 93, vznesl otázku, kterou já osobně považuji za aktuální i v současné době. Pokud všechny etnické, náboženské nebo lingvistické skupiny by se chtěly by chtěli mít eh, svůj vlastní stát, tak fragmentace světová by byla neuvěřitelná, vlastně eh, v podstatě nezvládatelná a mír ve světě by byl ohrožen. V současné době v Evropské unii občas vidíme takové, řekněme, určité, určité, určitá stanoviska trošku nezodpovědná. Hovoří se zde o možných odděleních, roztříštění některých států, oddělení regionu a tak dále, že v podstatě to mm, spochybňuje celou, celý, celou konstrukci Evropské unie. Klademe si otázky ohledně dalšího vývoje v EU, možností některé tyto snahy by mohly znamenat negativní precedens, rozložit Evropskou unii a možná by to vyžadovalo z naší strany trošku proaktivnější přístup. Děkuji za odpověď. Děkujeme za GUE, další kolega, děkuji za slovo. Otázka se týká ekonomické zprávy a řízení a zároveň propojení s lidskými právy. Jistě víte, že zde máme několik rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, který má dohled na sociální chartou a Řecko údajně porušuje tuto Evropskou sociální chartu, pokud je o aplikaci programu škrtů v rámci memoranda. Zároveň zde máme zprávu eh, Rady Evropy, komisaře pro lidská práva, kde se zdůrazňuje to, že mnoho aspektů této politiky je v rozporu se základními eh, dohodami a smlouvami o lidských právech. A ještě jsou zde dvě zprávy. Jedna je taková obecního charakteru, druhá konkrétnější, týká se řecká nezávislého odporníka, pana Sefase Luminase z OSN, který rovněž zdůrazňuje to, že toto memorandum politiky, memorandum znamená politiky škrtů a úspor, porušují mnoho mezinárodních dohod, včetně paktu pro ochranu sociálních, ekonomických, pracovních práv. Evropský soud hm, v podstatě neodpověděl přímo na tuto otázku a tvrdí, že politiky škrtů a úspor v rámci tohoto memoranda pro Řecko nejsou součástí EU legislativy. Pan komisař Katajnen reagoval na otázku, kterou jsem mu položila v tomto ohledu a řekl, že dokonce ani charta základních lidských práv, která je v Lisabonské smlouvě, není aplikována v tomto konkrétním příkladě. Myslíte si vážně, opravdu, že takový politický mix, který byl vynucen a který v podstatě, na který mají dohled dva evropské orgány, Evropská komise a Evropská centrální banka, že v takovém případě skutečně můžeme říci, že Evropská unie prostě, že tam neaplikujeme tuto legislativu, můžeme skutečně říci, že ty země, které jsou součástí tohoto programu, že prostě charta základních lidských práv se není aplikována v těchto zemích. A nyní podmíněnost kondicionalita, která je, založ- která je součástí tohoto programu v těch oblastech, kde Evropská unie nemá kompetence, například pracovní právo. Možná víte, že Evropská komise nyní tlačí na řeckou vládu, aby aby legalizovala princip, kterému se říká lockout, což je u nás v rozporu s právem. My v podstatě víme, že musíme mít, musíme mít nějaký deficit a tak dále, nějakou zadluženost. Ovšem nemáme konkrétní politiku, která by byla propojena s tímto principem. Jak můžete vynucovat takovou politickou agendu neoliberálního charakteru suverénní země bez jakéhokoliv právního základu? jak by se měla změnit tato situace, kde v podstatě lidská práva nejsou vůbec propojená s pravidly hospodářské zprávy a řízení. Děkujeme, Pascal Durán má slovo za zelené. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážený pane Timmermansi. Já skutečně, ano, vy jste, vy jste mi krásně odpověděl francouzsky, když jsem položil otázku na slyšení, tak budu pokračovat francouzsky, či tento nádherný jazyk vaším posláním je takové monotematické trošičku, protože i uslyšení jsme vám položili tyto otázky. Ovšem toto je jeden z aspektů vašeho portfolia, pan Juncker trval na tom, aby tam byla i ta role transparentnosti v rámci vašeho portfolia, abyste byl odpovědný za to ve, vaší, ve vašem postavení, ve vaší funkci. A myslím si, že asi souhlasím s tím, že transparentnost je opravdu jedním z klíčů. Není to úplně zázračné řešení, ale klíč k určitému možná je nějakému smíření evropských občanů s institucemi Evropské unie. Čili transparentnost, ano, to je, to, je, to je podmínka fungování demokracie. To není pouze nějaká obce či možnost. Konflikt zájmů, všechny ty záležitosti obecné, které se týkají řízení v EU. Proto bych rád znal váš názor. Samozřejmě, že nebudeme hovořit o všech aspektech, ovšem jsou zde některé body, které jsou důležité. Charta komisařů. Tam je právě ta otázka osobních zájmů. Rodinných různých zájmů. Je tam určitá dichotomie osobní zájmy, to znamená v té deklaraci, v tom prohlášení, které jsme si přečetli, zdá teda můžete být kandidátem na postkomisaře. A tam v té chartě se navíc ale říká, že podstatě, jakmile by tam byly nějaké rodinné zájmy, tak se, toho, tak se nesmíte věnovat těmto problematikám, čili je to mnohem širšího charakteru. To znamená, vy jakožto první místo předseda, zda teda půjdete se snažit, já nevím, jaká bude vaše odpověď, všem, kdybyste nám mohl říci, že zajistíte to, aby tam nebyly žádné konflikty zájmu, pokud jde o rodinné záležitosti v těch oblastech, kterým se věnují jednotliví komisaři bez ohledu na jejich portfolio. A druhá otázka, zda skutečně se budete snažit pracovat na tom a zlepšit koherenci mezi touto chartou komisařů a prohlášeními nebo těmi e, deklaracemi, které musí komisaře předložit na začátku svého postu. A dále je to rejstřík lobbystů, podniků a tak dále. Vy víte, že je to v podstatě povinné pouze u rady a komise, rady se to ne, teda parlamentu a komise, rady se to netýká. Pan předseda komise, komise pan Juncker, hovoří, že by to mělo být na institucionální úrovni, možná se pletu, já jsem zde nový, takže možná se opravdu pletu ale že tam nebude nějaká vynucovací povinnost na interinstitucionální úrovni pokud se to týká legislativní záležitosti. Já nevím, zda sdílíte tyto moje obavy, že by tomu tak mohlo být. Děkuji. Za FDD děkujeme paní Izabela de Nolte. A. Mm, já bych rád navázala diskuzi o transparentnosti. V rámci naší skupiny jsme předložili pozměňovací návrhy, tak abychom eh, ovlivnili volbu eh, předsedy výboru, abychom změnili současná pravidla, která mají eh, mechanizmy tajného hlasování pokud je hodnocení mm, určených komisařů. A my jsme konstatovali, že tady není vždy soulad mezi prohlášeními a principy a potom přijatými rozhodnutími. To znamená v obecném rámci, kdy chceme dát maximální jasnost a transparentnost mm, politickým rozhodnutím, které se týkají evropských institucí a občanů, tak bych se chtěla zeptat komisaře, co si o tom myslí. Děkuji. Dobrý den, já promluvím holandsky, moje italština není až tak kvalitní. Co si myslíte o no- nové situaci? Mezi EPP, socialisty, tam mm, víme, že došlo trošku k, k vylepšení situace, mm, protože došlo k rozdělení funkci na základě, teda v parlamentu a v komisi, ovšem federalisté a konfederalisté, tam je, omno, tam je mnohem větší konflikt a problém uh, v Evropském parlamentu, než jsme to viděli kdykoliv v minulosti. Třeba mm, mm, na nás je občas nahlíženo jakožto na, na troublemakery, na ty, kteří tady neustále jenom komplikují situaci, protože my prostě chceme, aby komise byla mnohem silnějším orgánem, ne pouze nějakým sekretariátem. A na druhé straně máme federalisty a ty v podstatě v současné době vládnou, vy jste jedním z nich, vy jste v této funkci, v tomto postavení, jste jedním z těch, kteří je zastáncem další evropské integrace, i když teda tvrdíte, že dál než za Lisabonskou smlouvu nepůjdeme, ovšem víte, že Evropská unie se v podstatě dostává čím dál, tím hlouběji do této eh, do mm, toho, že si Evropská unie získává čím dál tím více kompetencí, pravomocí, zasahuje do čím dál tím více politik demokracie znamená 50 plus 1 hlas. Ovšem znamená to rovněž vyslechnout si nové názory, neotřelé postoje. Jste připraven naslouchat těmto názorům? To znamená nejenom jít vpřed, ale mít možnost a umožnit nějakou revizi našich politik a našich postojů. Jste na to připraven? Děkujeme, ukončíme toto první kolo, nejdříve odpovědi a poté druhé kolo uvidíme podle toho, kolik budeme mít času. Uvidíme, paní předsedající, podle toho, jak dlouho budu odpovídat. Já budu stručný, ale pokusím se odpovědět na všechny otázky odpovím upřímně, podle toho, řekněme, někde prostě je to na počátku našeho fungování pouze čtvrtý den, takže možná ještě nemáme úplně všechny informace. Tak, Evropské občanské iniciativě. Dvě otázky. Pan Nesovský jasně e, zmínil e, to, co já jsem řekl během slyšení. Já věřím, že jsme byli příliš formalističní, že je správné, že každá reakce na tu iniciativu byla právně správná. Ehm, mm, pokud ty požadavky jsou tam požadavky, pokud ty požadavky nejsou splněny, tak právně je to jasné, iniciativa nemůže jít dál. S tím však se dovedu mm, představit situaci, že i když ty právní požadavky občanské iniciativy nejsou splněny, tak skutečnost, že tolik lidí se vyjádřilo své názory, podepsalo dokument, že chtějí, aby se Evropa věnovala některému určitému tématu, to by měl být dostatečný podnět pro ten to, komise, aby začala alespoň vést politický dialog společně s Evropským parlamentem. Zástupci evropských občanů, vy tady byste se měli účastnit a mít alespoň možnost eh, politického dialogu na to téma, slyšení nebo jakoukoliv formu. Já jsem se eh, eh na všechny podíval, nenašel jsem žádnou chybu v rozhodování komise právnicky. Ale současně mám pocit, si ne, neklidu v tom směru, že jsme nechopili politické příležitosti, v tom, že se lidé mobilizovali a řekli Evropě, že <clears throat> o tom chtějí mluvit, že to eh, je zajímá že jsme tedy nevyužili té příležitosti vést diskusy s lidmi, kteří něco mají zájem. To je tedy způsob, jak to budu prezentovat svým kolegům v komisi, řeknu. Hmm, nebudu měnit eh, pravidla v tom smyslu, že pravidla samozřejmě se musí dodržovat, pravidla Eh, jako strážce smluv musí respektovat, takže to není iniciativa, která nemůžeme podpořit, ale mohlo by to být příležitost k zahájení politickému dialogu eh, na téma, který, které má, jak si vyvolává zájem občanů. Článek New York Times o tom, o kterém hovoř, o, o komisaři Navračičovi, jsem neviděl tady, ale e, chci říci, že New York Times nerozhoduje o komisi nebo komisařích, to je Evropský parlament. Vy jste hlasovali pro tuto komisi. A to je demokracie. Pokud jsou nějaké otázky členských států, tak je budeme řešit. A já jsem se sešel tento týden s eh, ministrem spravedlnosti v Měsku a řekl jsem, no pokud jsou tady otázky, tak se podíváme na konkrétní otázky a budeme o nich diskutovat. To je role komise. A stejně budu přistupovat k otázkám právního státu základních práv všechny v případech eh, všech členských zemí, všech 28. Pokud bude problém, tak ho otevřeme, pokud se věří nevyřeší, tak přijmeme dostupná opatření, řízení porušení smlouvy a podobně. Nástroje tedy, které máme na řešení té situace. Ale tedy nestraným, právně čistým způsobem. To je názor komise. Pokud o tom chtějí jiní diskutovat, tak je možné, jsou jiné instance, kde to řešit, ale komise by měla eh, přesně respektovat právní normy, závazky ze smlouvy eh, na straně členských států a všichni by měli dodržovat. Co se týče smíření evropského, to je pro mě důležitý týden, tento týden, já se pamatuju před 25 lety jsem Chtěl, jsem nemohl zůstat v Nizozemí, chtěl jsem do Berlína, chtěl jsem to pozorovat, chtěl jsem svým dětem vyprávět, kteří to, které to neviděli. Můj nejstarší syn se narodil v roce 89. E, tedy lidé, kteří jsou tady, v této místnosti, jsou to Evropané, jako my všichni, tak v době eh, před více než 25 lety žili v, v, v společnosti, kde když eh, vyjadřili své názory, tak šli do vězení. A všichni by měli alespoň tedy se podívat na Das Leben der anderen, aby viděli, jaké to bylo žít v takové režimu represivním. Já netrpím žádnou ostalgií. Někdo, kdo Mm, něco ví o historii, tak by tím neměl trpět žádnou ostalgii. V mé životě nebylo důležitější historické události, než byl uh, konec rozdělení Evropy a spojení obou půlek Evropy, které, Evropa, uh, které historie rozdělila. A my bychom měli naše děti vzdělávat v tom, aby chápali, že je v lidském povaze něco, co Eh, vede k diktatuře, pokud nebudeme opatrní a pokud nebudeme striktně aplikovat právní zásady práva právního státu. Což mě přivádí k další otázce mm, ohledně eh, role právního státu. Myslím, že je velmi důležité, aby každý jednotlivý členský stát byl povolán k, odpo- volán k odpovědnosti, co se týče práva právního státu, základních práv. Každý členský stát podepsal ratifikoval Evropskou úmluvu o lidských právech a chartu. Je na čase, aby Evropská unie se stala eh, sou stranou, tedy signatářem mluvy o lidských právech a je naší povinností volat každý členský stát k odpovědnosti, aby pravidla dodržovaly z té charty a úmluvy. Konkrétní otázka Řecka tady padla Myslím, že Řecko jako členský stát je zodpovědné, co se týče implementace těchto pravidel. Já ho nebudu posuzovat, není to moje role, moje, hmm, po, můj, můj přístup, bych já posuzoval, zda Řecko porušilo ta pravidla. Já pečlivě zvážím, co bylo publikováno, já vím, že nejenom řecká populace, ale obyvatele mnoha členských států trpěli eh, velice důsledky této ekonomické krize a praktického skolabování finančního systému. To bylo velmi bolestivé, bolestné pro miliony lidí v Evropě. Více než půlka mladých je v mnoha evropských zemích eh, nezaměstnané. To není ale porušení eh, lidských práv. To je velice smutný důsledek obrovské ekonomické krize a já musím Řecko pochválit za obrovské úsilí, které vyvinulo snaze překonat tuto hroznou krizi. Ti, kteří kritizují ty politiky, které se implementují, přehlížejí to, co by se stalo, kdyby nebyly implementovány. To není jenom otázka tedy škrtů a úsporných opatření, kdyby nebyly, tak všechno by bylo v pořádku a nic by se nestalo. Já musím říct si, že eh, musím skutečně mm, pochválit Řecko, co udělalo za poslední let, až to je jiná cesta vpřed. Mm, lepší regulace, no. to bude vyžadovat spoustu práce. Mám si říct eh, jasně, že better regulation, lepší regulace neznamená eh, méně. Může, ale nemusí. A je možné, aby bylo lepší mít jedno nařízení na evropské úrovni místo 28 předpisů na úrovni členských státech. Takže lepší regulace neznamená, že Evropská unie by měla dělat méně, působit méně, ale jsou zde možnosti, jak eh, někde ubrat, jak někde dělat méně. A za 60 let jsme udělali spoustu věcí, které možná už teď na Evropské unii, nepotře- na Evropské unii nepotřebujeme. A v rámci přípravy eh, pracovního programu pro příští rok jsem požádal, abychom se podívali na nařízení nebo věci, které bychom mohli případně odstranit, eliminovat, tak abychom vytvořili příznivější prostředí, lepší situaci, zejména pro malé a střední podniky, které čelí problémům, které mají problémy eh, díky tolika ustanovením. Ale chci jasně říct, že better regulation znamená lepší regulace. Může to znamenat méně, ale nemusí. Někdy to může znamenat naopak více. Záleží na kontextu. Kolegové pracují eh, na této věci. A jakmile dokončíme vše, tak vám předložíme příslušné projekty. Hmm. Provádění smlouvy. Lisabonské smlouvy. Hmm, lepší regulace to můžeme dosáhnout prostřednictvím smlouvy a dokončení jednotného trhu to můžeme také udělat v rámci smlouvy a evropská ekonomika to potřebuje. Práce na projektech, tak jak to děláme nyní, těch 300 miliard, tak to můžeme také dělat v rámci smlouvy. A já si myslím, že Evropané očekávají, že uvidí ekonomiku, která poroste. Není zapotřebí měnit smlouvy, abychom dosáhli těchto věcí. Otázka zda je možné změnit smlouvy ano, je, teď je tady potřeba neexistuje, ale možná, že se to změní během let, protože svět se vyvíjí nepředvídatelně a můžou nastat situace, které si vyžádají, abychom um, smlouvy změnili. Nicméně, já bych se chtěla zaměřit na to, abychom pomohli Evropě najít růst a nepotřebují k tomu změnit smlouvy. Nicméně to neznamená, že nebude zapotřebí smlouvy změnit někdy v budoucnosti. Then asking me precisely which acts should be uh, withdrawn is um, ptát se, která návrhy by měly být staženy, to je prostě brzy. Já požádám tady mm, mm, komisaře, aby se na to, aby to pečlivě zvážili, abych měl uh, ucelenější obrázek, abych vám to mohl koherentním způsobem prezentovat aby jednotliví komisaři na to mohli pracovat. Dovolte tedy, abych to řekl jasně, já jsem zodpovědný jako první místo předseda za lepší regulaci, ale každý jednotlivý komisař musí být komisařem pro lepší regulaci, pokud máme být úspěšní. To není práce jenom pro jednoho. To může fungovat jenom, když všichni komisaři a Každý, každé generální ředitelství v komisi bude přesvědčeno, že lepší regulace je nutná, že musíme velice pečlivě zvažovat tu legislativu, kterou máme a kterou budeme potřebovat do budoucna. Žlutá karta, námitky národních parlamentů. Eh, tady to je podle mého názoru srovnatelné eh, s reakcí komise na iniciat, Evropskou občanskou iniciativu. Komise má právo reagovat tímto způsobem právně. Politicky si nejsem jistý, zda bylo vždy moudré prostě tu žlutou kartu národních parlamentů ignorovat. Já jsem se o tom diskutovala s kolegy v komisi a tady to zopakuju. Pokud nějaký národní parlament má problém v rámci iniciativy a podá žlutou kartu pak myslím, že komisař by měl jet do toho parlamentu a vysvětlit, co dělá a reflektovat tu kritiku toho národního parlamentu. Protože pokud se ten národní parlament vyvine to úsilí, aby se do toho vstoupil, pak by komise měla vyjádřit své názory před tím parlamentem a nejenom prostě říct, že to ignorujeme, že to v tom stejně budeme pokračovat. To neznamená, že pokud je žlutá karta, okamžitě návrh komise by měl být stažen. To ne. Ale komise by se měla angažovat v dialogu s tím národním parlamentem. A to by také mohlo eh, podpořit další dialog s Evropským parlamentem, pokud má začít tedy legislativní proces. Lisabonská Smlouva, o tom jsem již mluvil. Externí eh, reprezentace eurozóny. V těch slyšení jsme měli diskusi na toto téma. Já musím říci, že nejdůležitější primární námitka byla, že ty státy, které jsou součástí eurozóny a jsou členy mezinárodních finančních organizací, by měli začít jaksi koherentní postojem k těm organizacím. To už samo o sobě by bylo zlepšení. Když by mluvili jedním hlasem v těch to organizacích, to znamená, že by, by e, byla vlastně, že, že, že, že byste se mohli zachovat jaksi současný postoj a fungovalo by to jenom v případě, že bude koherentní postoj zemí eurozóny v těch organizacích. A na tom je třeba ještě pracovat. Co se týče interní organizace členských zemí, to tady je na členských státech a na občanech. Já nejsem z těch, kdo eh, hlásá apokalypsu že v některých členských zemích je diskuse o interní organizaci členského státu. Já jsem měl to potěšení, že jsem žil v této zemi několikrát a tady se ukázalo v minulosti, že tato země je schopná bez vnějšího zasahování vyřešit problémy, jak tedy interně si zorganizovat eh, svoji zemi. A nemělo to žádný negativní dopad na evropskou integraci nebo spolupráci. Já nejsem tedy z těch, kdo vnímají interní vývoj v členských zemích jako hrozbu evropské integraci. Možná naopak. Protože hranice mezi státy v Evropě již nemají takový status, jak se v linii front, které je třeba bránit, tak vztahy v rámci státu se staly, se staly jaksi více uvolněnými. Že tam není rozpor, to je v podstatě takový vývoj, eh, jaksi volněnější postoj v rámci členských zemí vůči diverzitě a evropské integraci. Tam není rozpor. Ty jsou součástí stejného, tedy politického vývoje. To platí eh, pro všechny, všech 28 členských zemí. Hmm, komise tady může eh, sehrát důležitou roli pane Duran, role transparentnosti a vidíte, tak eh, paní Adenolfi o tom mluvila. Já věřím, že jsme se shodli, komise a parlament, na postupu mm, pro jednotlivé komisaře v této komisi. Když vidíte možnost, jak zlepšit tu situaci, tak komise bude připravena vést s vámi dialog, ale já chci jasně signalizovat, že zodpovědnost má předseda komise. On je zodpovědný za své komisaře. A, a jak tedy řídit otázky osobních i rodinných zájmů. Já nevidím tady rozpor. Možná bychom o tom mohli mluvit ještě jednou. Já nevidím Mm, přesně, v čem je ten problém. Ale v podstatě velice mi leží na srdci ta transparentnost, která nám musí pomoci přesvědčit naše spoluobčany, že tento projekt je transparentní a že naše zájmy jsou zájmy občanů a nikoli naše osobní. Co se týče registru lobbystů, tak máte pravdu, já nechci nutit radu, aby dělala to samé, ale i mm, ale také naše přesvědčení, které sdílí komise parlament, by bylo možné se pokusit přesvědčit radu, aby udělala to tež, protože mm, v tomto systému je spousta výhod, tedy těch prohlášení o zájmech, Eh, všechny ty, kteří eh, se účastní eh, tvorby jaksi směrnic a regulací. Domnívám se, že mm, by bylo možné zlepšit situaci tím, že by se vytvořila eh, taková situace, že všichni, kdo se účastní eh, přípravy pracovní skupin a tak dále, by dali prohlášení o svých zájmech, aby bylo jasné, že nikdo nemá nějaký dvojí zájem, když se účastní přípravy nějaké iniciativy komise. Takže už tady, tady by se to mohlo ještě zlepšit. Dobře. Musím říct, že mluvíte skvěle holandsky. To je věc, kterou tedy mm, mm, sdílíme. Každý v tomto parlamentu eh, je tady proto, že pro ně voliči hlasovali. A to dělali na základě mm, programu, manifestu. Já mám jiné názory ze Švýc, z politické hlediska, já, to znamená, že jsem to méně demokratičtí. Já reprezentuju voliče, vy reprezentujete voliče. De ander, ik denk ook niet. A já bych nedával vyšší status jednomu nebo druhému. Ta dichotomie, o které mluvíme, mezi federalismem a federalismem, Eh, nevím, zda to tedy odpovídá mm, vzhledem k tomu velice širokému spektru názorů, které jsou tady reprezentovány a složitost té situace eh, znamená, že je velmi obtížné dosahovat pokroku v některých oblastech, ale já nemohu přemýšlet za vás a neočekávám, že vy uděláte to tež za mě. Vy mě dáváte tedy do kategorie federalistů, který chce uh, stále jet dál, což by nebylo dobré pro životní prostředí. A e, z důvodu neúspěšného referenda v mé zemi, pokud budete, vím, že pokud budete příliš šlapat na plyn, tak zjistíte, že za vámi nikdo nejde. Takže je naší odpovědností v příštích pěti letech, aby všechno, co děláme, a to souvisí s jinými problémy, o kterých jsme mluvili, musíme zajistit, aby Mm, ta mezera mezi námi občany byla co nejmenší. Musíme pečlivě naslouchat a eh, pro ty, kteří eh, se domnívají, že by měla být menší evropská integrace, že by bylo dobré to zase rozdělit, tak je přesvědčit, že mm, náš názor je tedy dobrý pro, pro ekonomický rozvoj a neříkám, že vy, ale jsou tady členové poslanci Evropského parlamentu, kteří takto uvažují, že tato výměna názoru je cená a doufám, že se sníží ten mezera mezi námi občany. Máme 6 minut, můžeme je plně využít ještě. Takže vážení kolegové, já mám tady čtyři z vás na seznamu, takže prosím, pokud budete mluvit jednu minutu, tak to stihneme. Pokud ne, tak to nestihneme. Pan Plenkovič. Já nebudu mluvit déle než jednu minutu. Já dám panu prvnímu místu předsedovi ještě čas na to, aby se nasadil sluchátka. Gratuluji k vašemu jmenování. Po té, co řekl pan Šoplin, k hist- o historii Evropské unie, tak před několika měsíci jsme psali panu Junkrovi jako budoucímu Eh, předsedovi komise a také budeme psát těm, kde, které ta témata zajíma, které eh, to témata zajímají. Já se zeptám na následující. Bylo vlášeno mm, referendum v Británii a já chci znát váš názor. A jaký je váš názor na svobodu pohybu, což je jedno z nejvíce horkých politických témat v Británii? Je to podle vás krok vpřed nebo krok vz, dozadu v integraci Evropské unie? Silva Pereira. Pan uh, Pedro Silva Pereira. Máte minutu. Dobrý den, pane místo předsedo. Eh, můžeme to udělat spoustu proto, abychom zlepšili politiku v Evropě i prostřednictvím Lisabonské smlouvy. A Evropský parlament v těch rozhodujících okamžicích eh, se vždy zapojil a v následujících týdnech bude opět přijímat eh, rozhodnutí při schvalování investičního plánu. Eh, komise a vy, pane místo předsedo, víte, že Evropský parlament mm, se zapojuje a musí se zapojit do procesu spolurozhodování, alespoň doufám. Paní Radingová, máte minutu. Já jsem se s velkým zájmem vyslechla to, co jste říkal o iniciativě občanů. Je v pořádku, aby probíhala diskuze, byť může mít eh, právní aspekty, ale nebylo by možná lepší celou věc reformovat? A druhá věc. Eh, ve slyšení jste hovořil o eh, mechanismu práva a že byste neváhal v tom ho uplatnit v praxi. Ale co byste udělal v případě, že by se objevil systematický eh, problém, který by byl na hranicích právního státu, to znamená nějaká země, která by využívala ty možnosti úplně až do krajnosti. Šlo by stále o legální, právně přijatelné věci, ale nikoli v politicky přijatelné věci. Zasáhli byste v takovém případě? A za třetí, přemýšlel jste už o tom, co by bylo možné udělat s článkem 51 eh, charty základních, listiny základních práv? Logicky se na něj poukazuje vždy, když členské státy se odchýlí od těch základních eh, pravidel a svobod listiny nebo toho, za co je my považujeme. Pane kolego? Já si myslím, že Evropa prochází nejkritičtějším obdobím v celé historii Evropy. obrovský počet mladých lidí, obrovské procento mladých lidí vůbec nešlo k volbám. To znamená, že naše situace je vážná a já bych vám rád poskytl takové dvě rady. Podle mě komise musí naléhavě udělat následující věci. Jednak ehm, vést ekonomickou politiku Evropy. Nemá to být rada, nikdo jiný, ale komise, tak aby bylo jasné, aby lidé viděli, že máme hospodářskou politiku a že jsme schopni víc. z krize. To je první rada. A za druhé, myslím si, že musíme vynaložit úsilí, eh, abychom dosáhli integrace Unie. Mm, slyšíme spoustu hlasů, kteří eh, se v eh, plénu vyhařují proti tomuto, ale myslím si, že máme většinu. Komise má podporu parlamentu a my chceme pokročit ku předu v EU a pokud tak neučiníme, tak se jenom budeme vracet, budeme zpátky a to jsou ty dva signály, které podle mě občané chtějí vidět, abychom mohli opravdu postoupit. Děkuji, říká pan místo předseda. Otázka případného referenda ve Spojeném království. Samozřejmě to je na britském ledu. Je to na nich, aby rozhodli. Evropská unie není žádné vězení. Jednou z novinek Lisabonské smlouvy je, že máte právo opustit EU, pokud si tak budete přát. Ale eh, musím říct, že by mi to zlomilo srdce, pokud byste opravdu chtěli odejít. Já si myslím, že by to bylo špatné pro EU, možná, že bych neměl vyjadřovat své stanovisko, ale pokud se mne zeptáte, tak já si myslím, že by to mělo být špatné, že by to bylo nevýhodné špatné i pro Spojené království. Ale myslím si, že by se oslabila pozice EU ve světě, zhoršily by se naše možnosti vyjednávat s ostatními eh, světovými mocnostmi ve věcech, které jsou velmi důležité pro eh, evropské občany a nejsem si jist tím, že by se zlepšila vyjednávací pozice Spojeného království, pokud by eh, mělo vyjednávat čistě samo za sebe. Volný pohyb. To je priorita, to je velké téma. Je to pilíř, základní kámen EU. Bez volného pohybu by eh, obtížně mohla Evropská unie fungovat ale přesto všechno nesmíme zavírat oči před tím, že volný pohyb má někdy nezamýšlené dopady v členských státech, zejména eh, pokud jde o sociální zabezpečení. A to je realita, to jsou fakta, které musíme vzát, vzít v potaz. A pokud věříme v evropskou integraci, a opakuju, že ji potřebujeme, protože bez ní eh, nedosáhneme růstu, který chceme mít a kterým chceme pomoci získat mladým lidem eh, pracovní místa. Takže Evropu proto potřebujeme, potřebujeme industrializovat a potřebujeme tak činit v evropském měřítku. Ale pokud se lidé domnívají v našich členských státech, že abychom měli jeden trh, nebo to, že budeme mít jeden trh, bude přímá hrozba pro jejich živobytí, pro jejich systém sociální zabezpečení, pro jejich záchytnou síť ve jejich vnitrostátních podmínkách, tak v takovém případě nepodpoří evropskou integraci a nepodpoří to, co chci já, to, co chcete vy a tady e, živější, aktivnější Evropu. To znamená, pak stojíme před závažným problémem. A je velmi snadné tady e, rozlišovat mezi těmi, kteří věří ve volný pohyb a mezi těmi, kteří říkají, že e, to má negativní dopady. Já si myslím, že bez toho se neobejdeme. Volný pohyb eh, jednoduše fajn e potřebujeme, je to základní kámen, ale musíme být upřímní v tom, že je třeba řešit také některé negativní dopady, které sebou někdy volný pohyb může nést, zejména pokud je o dopady na systém sociálního zabezpečení v členských státech. Ale můžeme říct, že to je primárně věc, která je na odpovědnost členských států, ale komise by je připravena, měla být připravena pomoci členským státům tyto věci vyřešit. těch 300 eh, eh, miliard na balíček tady v eh, tomto objemu, tak samozřejmě budeme zapojeni. Tento projekt vznikl z dialogu mezi panem komisařem Junckerem a Evropským parlamentem, takže samozřejmě budete zapojeni. Ptali jste se mě také na to, paní Radinková se ptala na to, zda chceme reformovat Evropskou občanskou iniciativu. Já si myslím, že k tomu bychom potřebovali změnu smlouvy. A právě jsem řekl, že v této fázi nepředpokládám, že bychom měnili smlouvu. Provádění vychází z nařízení, ale základ Evropské iniciativy občanů eh, vychází ze smlouvy. Ale dovolte mi, abych eh, se nad tím trochu více zamyslel, nebudu, nebudu reagovat eh, teď hned, myslím, že to je důležitá věc. Slibuji vám, že se k tomu ještě vrátím. Ale potvrzuji, že i v rámci tohoto nařízení můžeme mít větší politický dialog, pokud eh, občané poukážou na nějakou věc, a to na základě té iniciativy. Právní stát, článek 51. Já jsem sledoval tu mm, prioritní politickou diskuzi, která probíhala v některých členských státech a vím, že to bylo velmi emotivní. A moje stanovisko k tomu bude následující. Budu se snažit a budu chtít využít jakoukoliv možnost pro dialog z pozice komisaře s členskými státy, pokud se v dané oblasti objeví problémy. Paní Redingová vím, že někdy jde opravdu o maličkosti, také niance. Protože to projevení problému neznamená, že dochází k porušování pravidel, ale nemusí to být v duchu toho, co chápeme jako evropské standardy nebo evropskou normu. A samozřejmě to bude součást dialogu, ale myslím si, že dialog je to, čím bychom měli začít. Nepomůže nám, pokud eh, budeme v podstatě na veřejnosti eh, na sebe zájem křičet nebo budeme kritizovat nějaký členský stát. Eh, já si myslím, že je zapotřebí podrobná analýza, tak abychom dali členským státům možnost reagovat, vyřešit dobré pro, tyto problémy a tak dále. Ale samozřejmě pokud všechny tyto uh, tyto možnosti eh, selžou, tak samozřejmě se uchýlíme k článku 51 a potom článku 7 smlouvy. Poslední otázka. Ano, jako EU máme problém, protože příliš málo lidí ve všech členských státech EU se zúčastnilo voleb. A to je problém evropské společnosti jako takové ne jenom problém Evropského parlamentu. A nyní máme příležitost, tedy vy a komise, v následujících pěti letech překonat tu mezeru, která je mezi vámi a občany, přiblížit eh, věci lidem, změnit způsob, kterým pracujeme. A to říkám jako člen komise. Stoprocentně souhlasím s panem komisařem Junkrem, že to je poslední, kterou, poslední příležitost, kterou v těchto pěti letech máme. Možná ani nebudeme mít pět let na to. Musíme změnit způsob, jak pracujeme, musíme se zaměřit na věci, které jsou důležité pro evropské občany, a to je z krátkodobého hlediska, abychom zajistili, že ekonomika znovu bude fungovat, abychom zajistili pracovní místa pro mladé lidi. A samozřejmě to bude vyžadovat větší evropskou integraci v některých oblastech, ale také mm, někdy určitá omezení ze strany parlamentu nebo komise v některých jiných oblastech, kde si myslíme, že dobrá něco by bylo příjemné dosáhnout, ale není to nezbytné. A to v souladu s cíly, které, jsme, které stanovil pan Juncker spolu s vámi, s vámi jako s parlamentem, paní předsedkyně. Děkuji, ráda bych vám poděkovala, velmi mě potěšilo, že jste řekl, že se k nám vrátíte. My ehm, vás eh, pravděpodobně bez vás častěji, než budete schopen přijít. A ráda bych vám řekla, že i v případě, že nebudete oficiálně pozván, tak vždy jste tady vítán a my si velmi ceníme vašeho přístupu, vaší ochoty k dialogu, což je pro nás velmi důležité. Takže ještě jednou děkuji a eh, jako vždy tradičně zatleskáme.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 i have to inform my committee on the decisions which were made by the coordinators during two meetings uh, so uh, please uh, ještě jednou ti z vás, kteří si chtějí vyslechnout příslušné sdělení, tak jim to umožněte. A teď ještě k zasedání 6. října. Tady jsme se rozhodli o následujících zprávách. Rozhodli jsme se, že, respektive koordinátoři rozhodli, že budeme mít prováděcí zprávu k provádění Evropské iniciativy občanů a nařízení a e, má to na starosti George Shaprin za EPP jako zpravodaj. Pak další zpráva z vlastní iniciativy. E, rozhodli jsme, že budeme mít zprávu ke zlepšení fungování EU a budeme stavět na potenciál Lisabonské smlouvy. Je to e, vyhodnocení využití potenciálu současných smluv, pan Brok za EPP a paní Breso za socialisté demokraty. Pak zpráva z vlastní iniciativy, která jde ještě nadra- jít nad rámec eh, smluv, eh, eh, případné přizpůsobení stávající struktury EU. Tuto zprávu jsme předělili ALDE. Pak zde máme rozhodnutí o legislativním návrhu pro revizi smluv, o jednotném nebo jediném sídle Evropského parlamentu. Tuto zprávu dostalo EKR. E Pak tady máme eh, nový mechanismus ekonomické zprávy, jak zlepšit eh, hospodářskou odpovědnost. Zpráva, kterou navrhuje GUE. George Katekaus bude zpravodajem. Potom eh, socialista a demokrati budou mít nový, nového zpravodaje, který nahradí Davida Martina, a to u zprávy o legislativní zprávy o právu na Eh, vyšetřování Evropského parlamentu a ještě čekáme, jak se k tomu vyjádří eh, rada, respektive poradní orgán komise. Potom jsme se shodli na zprávě o revize eh, současného volebního práva. Je to legislativní zpráva, budou jít mít na starosti dva zpravodajové za EPP a za socialisté demokraty. Potom jsme rozhodli k 6. říjnu o slyšeních a misích, co se týče slyšení, tak k Evropské iniciativě občanů bude slyšení, které začne na začátku příštího roku, potom k institucionálním dopadům nového mechanismu ekonomické zprávy, to je další slyšení a k roli Evropy, jak zvýšit eh, demokratickou legitimitu a to spolu s Ekonem buď eh, březen, duben 2015, to znamená někdy na jaře. Pak budeme mít slyšení k institucionální budoucnosti EU a to v rámci současných smluv a i nad rámec současných smluv proběhne v dubnu nebo v květnu a předpokládám, že půjde o činnost, která bude následovat po dnešním workshopu. Kromě toho jsme se dohodli ještě na takových menších slyšeních, menšího rozsahu, týkají se toho, co děláme, jde o přistoupení k ECHR, buď e, duben nebo březen, a potom e, Evropská sociální charta, další slyšení, potom e, se chceme obrátit na konferenci předsedů, abychom měli, aby nám umožnili misi do Rigi, buď v březnu nebo v únoru, to se týká litevského předsednictví, a potom ještě misi do uh, Berlína uh, v 2015 první polovině. A v druhé polovině roku 2015 eh, předpokládáme, že se proběhne mise do Washingtonu a Londýna dnes na zasedání koordinátorů eh, jsme se shodli na tom, že vypracujeme eh, stanovisko k regulaci veřejného přístupu eh, k dokumentům, a to společně s Libe, Jury, který je, Libe, Libe je příslušným výborem. Ehm, na starosti to bude mít pan Scholz za GUE jako zpravodaj a kromě toho jsme se dohodli také na zprávě, kterou navrhli zelení Nemám bohužel úplný nadpis, ale jde o transparentnost, odpovědnost a pravděpodobně demokracii. Na zprávě jsme se shodli, ale definitivní rozhodnutí jsme ještě odložili, protože nás čeká další diskuze v rámci některých politických skupin. Pak jsme se také uh, dohodli na návrhu usnesení, jak navrhla paní Picoto k jednomu sídlu Evropského parlamentu. Uh, Usnesení bude probíhat v rámci legislativní zprávy. Nejde samozřejmě o rezoluci paní Bicatu. My to spojíme eh, eh, s naší prací eh, na zprávě z vlastní iniciativy. Pak jsme se dohodli také na složení pracovních skupin a k jednacímu řádu kterou jsme zřídili eh, nebo ustavili na zasedání v říjnu. A dnes jsme se dohodli, že eh, neplní členové budou pozváni jakožto pozorovatelé. Na tom se dohodli koordinátoři a pokud nemáte žádné námitky, tak eh, to tímto dnešním zasedáním přijmeme. Nevidím, že byste měli námitky, tím pádem bych ráda přišla k bodu číslo 4, eh, což je schválení zápisu, což jsme, věc, kterou jsme zapomněli dopoledne. A jde o červencová zasedání a zářijová zasedání. Máme je k dispozici a na základě naší praxe budou považovány za schváleny, nebudou-li žádné připomínky vzneseny do konce naší schůze. Schůze čili to je vše k těmto praktickým záležitostem a nyní se dostáváme zpět k tomu, co bylo nejdůležitějším bodem našeho programu dnešního a to je náš workshop a všechny ústavní výzvy, diskuze, kterým jsme se věnovali a kterým se budeme věnovat v našem výboru v následujících měsících. Nyní se opět dostáváme k další části. A ta se věnuje demokracii evropského charakteru. To je třetí panel. Začneme s řečníkem Lucianem Bardy, který je z univerzity v Pize a zároveň Evropského univerzitního institutu. Bude prvním řečníkem právě v této oblasti, kde bude hovořit o struktuře eurostranického systému po volbách v roce 2013. Pane Bardy, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já se mám připravenou PowerPointovou prezentaci. Doufám, že se nám to tady zobrazí za chviličku na obrazovkách. Výborně, dobře. Tato moje prezentace se týká evoluce eurostranického systému po volbách v roce 2014 do Evropského parlamentu. Proč? Já si myslím, že asi nemusím to příliš nějak zdůrazňovat. Všichni zde jsou jistě obeznámeni s tím, že demokratický deficit a problém tohoto deficitu na evropské úrovni pořád existuje. Jak jsme již slyšeli, jak zaznělo od několika řečníků dneska, tento problém je čím dál tím větší, protože Evropská unie získá čím dál tím větší kompetence. Já se zaměřím na evropské volby, protože jsme doufali v tom období, když poprvé došlo k těmto volbám, nebo byla tam taková naděje toho, že Evropský parlament se stane mocnějším orgánem, do jisté míry a že se bude moci zvolit mezi alternativními politickými řešeními a že bude více politis, politickým orgánem. A to podle mého názoru nenastalo. To, čemu říkáme normální a trošku řekněme tak pod čarou nebo v závorce normální demokracie, tak politické strany provádí tento postup v podstatě e, určitým partijním systémem. Čím více struktur, tak tím více vlastně dochází k určité institucionalizaci. Čím víc je v podstatě institucionalizován takový partijní stranický systém, tak tím lépe. Takový systém podle mě se stává ze dvou základních komponentů určitých prvků a struktury. Ty, ty prvky, ty, ty subjekty, to jsou ty strany a jakmile máme určitou představu o tom, jak tyto prvky vypadají, tak eh, potom mm, ta stranická konkurence mezi nimi nám pomůže pochopit, jak tento systém funguje. Existence takového systému partijního stranického by mohla být považována za základní předpoklad demokracie. A to z následujících důvodů. Tento systém má dopad na mechanismus reprezentativnosti, reprezentace, vládní stability, výkonu, legitimity, výsledků vládních výkonu vládního. Toto jsou základní prvky toho, jak vypadá demokracie v členských státech, a, nebo alespoň jak by měla vypadat v očích mnoha z nás i na evropské úrovni. A teď volby v roce 2014. Cílem této prezentace, celkovým cílem, je podívat se na dopad těchto voleb. My jsme očekávali, že to bude mít téměř revoluční dopad na tento eurostranický systém a na jeho potenciální roli podporovat, prosazovat demokracii v Evropské unii. Jakým způsobem toho dosáhneme. Tím, že se podíváme obecně na tyto články, na tyto strany, subjekty, poté na jednotlivé opravdu strany podrobně. Pan Kalosi, můj kolega, se tomu bude věnovat za chviličku. Podíváme se obecně na určitou inkluzivnost těchto stran. Čím větší je ta inkluzivnost takové strany, tím lépe. Proč? Protože strany jsou inkluziv, ty, takové inkluzivnějšího charakteru, jsou homogenější interně a tím pádem mohou fungovat lépe na nadnárodní úrovni. A pro politickou stranu, proto aby fungovala správně, řádně na evropské úrovni, mnoho lidí si myslí, že by měla mít evropský charakter v rámci své interní struktury. Další věc, které se budeme věnovat, je určitá závislost těchto stran s ohledem na největší národní delegace v rámci této strany. A v tomto případě, čím nižší, menší je taková závislost, tím lépe pro danou stranu. Proč? Protože podle našeho názoru velké národní delegace by byly nesmírně rezistentní proti takové nadnárodní struktuře, nadnárodnímu charakteru. A akademici se domnívají, nebo takový převládající akademický názor je následující, pokud jsou tam ohromně veliké tyto národní delegace, například v rámci eh, stran v Evropském parlamentu, tak ta nechuť k nadnárodnímu charakteru takové strany bude velice vysoká. Nyní několik konkrétních údajů. Toto jsou data, která jsme získali na základě proku inkluzivity těchto jednotlivých stran Evropského parlamentu a zároveň to vyplývá z jejich závislosti na fungování nebo existenci těch největších národních delegací. Prvních šest sloupečků se dívají, zabývají těmi daty inkluzivního charakteru dané strany. A poslední dva sloupečky, to je rok 2009 a poslední 2014, to jsou procenta, která představují největší delegaci v rámci skupiny. Největší národní delegaci. První tři politické strany EPP, SAD a ALDE historicky byly nesmírně inkluzivními stranami. A nejenom z tohoto důvodu jsou tyto strany považovány za jádro. Ale skutečně nyní se na to dívám pouze z akademického pohledu. Systému politických stran Evropského parlamentu, čili jádro tohoto systému, další tři strany, EUL, NGL, Zelení a nyní již i EKR jsou takovými kategoriemi, řekněme, někde uprostřed. Ty první tři jsou považovány za nadnárodní, tyto jsou někde uprostřed v rámci tohoto spektra. Nemají zástupce, v těchto stranách nejsou zástupci úplně ze všech stran, ze všech zemí, mají zástupce zástupce mm, jsou mnoha zemí. Ovšem, i to by mělo vyvažovanou za veliký úspěch, protože v mnoha evropských zemích jenom to, že získáte i pouze jedno místo, tak to není vůbec jednoduché. Jistě víte, že jsou země, které například nemohou vyslat více než šest europoslanců. Už teda sporku. a do Bruselu. Čili to podle mě musíme považovat za pozitivní vývoj. A poté je to poslední skupina EFD, nebo nyní teda to je skupina EFDD, 7 z 28 zástupců v roce 2014, čili 7 zemí z 28. To není problém pouze pro samotnou po, tuto politickou skupinu pro přežití této jsme, to jsme vlastně, toho jsme byli svědkem minulý měsíc, když došlo k těm problémům. ale nyní skutečně z akademického hlediska, nechci nikoho urazit, je to potenciální problém pro tento stranický systém. Je to potenciální zdroj nestability mít takovou stranu, která potenciálně neustále vlastně jí hrozí riziko kolapsu. A nyní se podíváme, jak to vypadá s největšími delegacemi v těchto stranách. Ty první tři frakce v podstatě nejsou nějak eh, závislé na jedné delegaci. Vidíme tam 15, 11, 14, 16 To jsou opravdu nízká, nízká procenta. Tak se dostáváte k těm třem frakcím uprostřed spektra, dobrý vývoj v roce 2014 vidíme například, nebo správný vývoj, je u EKR, kde pouze 28,6 představuje jejich největší národní delegace. Možná někteří členové EKR by nebyli potěšeni tímto mým eh, postojem, ovšem potenciálně vlastně se z nich rovněž může stát strana nadnárodního charakteru díky tomuto vývoj. NFT. Technicky. Tomu akademici často říkají strana jednoho muže. Ty neexistují, nemají možnost existovat, že pokud jedna delegace představuje 50% členů jedné frakce, můžeme předpokládat, že tato delegace bude postupovat nesmírně nezávislým způsobem. Čili ta logika dané frakce v, povad, v podstatě představuje stranu jednoho muže. Já samozřejmě nehovořím o tom, jak to vypadá. V současnosti u této konkrétní frakce ovšem v minulosti tomu tak bylo. A my, akademici, musíme vzít v potaz i to, ten vývoj, který jsme viděli v minulosti. Další tabulka, kterou bych vám rád ukázal, se dívá na strukturu tohoto euro tajního systému konkrétnějším způsobem. Takže několik, jestli dovolíte, některá z těchto čísel budou opravdu jednoduchá, počet těchto skupin, ehm, nebo stranických skupin, my si myslíme, čím méně, tím lépe, protože v podstatě to znamená lepší stabilitu pro danou stranu. Další čísla tam to budu muset trochu vysvětlit, počet efektivních stran. To je takový akademický vědecký index, jež bere v potaz počet stranických skupin, ale zároveň relativní velikost největších z těchto skupin. Akademici se domnívají, že čím nižší je toto číslo, tím lépe. A pak je tam procento nezařazených poslanců nebo těch skupin v podstatě opět jednoho muže, tam rovněž tato čísla by měla být co nejnižší, protože to vlastně znamená určitou rezistenci, odpor proti europeizaci eh, ze strany těchto představitelů. Naopak, to poslední číslo, procento europoslanců, těch eh, těmi klíčových skupin, Evropského parlamentu, tak tam bychom chtěli, aby to číslo bylo co nejvyšší. A nyní tabulka. Vidíte, i, ano, ano, můžeme to číst, občas to je příliš malé písmo, ovšem, když já dokážu to přečíst zde napravo, tak snad, snad to dokážou všichni. Tak je to v pořádku. A nyní počet stran v rámci Evropského parlamentu nezařazené považujeme za jednu politickou frakci. Poté je ten výpočet jednotlivých ukazatelů jednodušší pro nás. To je arbitrární výběr, ovšem, jelikož se chceme podívat na určité trendy, tak ta analýza vlastně není změněna. Podle našeho názoru důležité je hlavně trend, který zde vidíme a který nebyl změněn mezi rokem 2009, 2079 a 2014. Samozřejmě jsou tam určitě výjimky, ovšem já tam nebudu zacházet do všech podrobností, protože nemáme do času. Všechny ostatní indikátory. Rok 2014, volby v tomto roku, měly největší dopad. A to je něco, co bylo možná očekáváno na politické úrovni. Ovšem před volbami, pokud jde o strukturu, tak to nebylo až tak jasné. Když se podíváme na tato čísla, tak ta struktura v podstatě, můžeme se podívat, že vypadala tímto způsobem podobně i v roce 79, když byl zvolen první Evropský parlament strukturální charakteristika stranického systému Evropského parlamentu byla stejná. Kromě nezařazených poslanců víme, že že je opravdu nemožné vytvořit takovou stranu jednoho muže. A toto vlastně představovali tyto nezařazené právě takový poslanci. Čili není to úplně takový ten klasický přístup neza, nebo pohled na nezařazené poslance. A když se podíváme na strukturální charakteristiky, na jejich růst v rámci Evropského parlamentu, já si myslím, že zde opravdu šlo k dramatické změně v roce 2014. Určité náznaky jsme viděli tohoto vývoje již v roce 2009. A již nemám žádné další slajdy. Nyní již budu improvisovat závěry mého příspěvku. Je zde určitý rozpor mezi tím, co by mohlo být a mělo být očekáváno a to, k čemu v realitě opravdu došlo. Dobře strukturovaný stranický systém je potřebný pro posílení Evropského parlamentu. Vidíme, že tady opravdu je velice silná konvergence pohledu na tuto problematiku. Ovšem, proto, aby takový systém fungoval efektivně, aby došlo k posílení demokracie, takový systém musí být konkurenceschopný a musí být politizovaný. A to, co zde máme, jsou dvě věci, které jaksi nejdou ruku v ruce. Na jedné straně máme ty velké klíčové skupiny, socialisté, liberálové, EPP. Na druhé straně, pokud skutečně chcete mít konkurenceschopné strany, tak tam musí existovat i reálná opozice. Můžeme se podívat na Evropský parlament do budoucna jako na orgán, který, bude, který by měl být, mít buď více struktury, nebo být více politizován. To není na mě, aby o tom rozhodl. To záleží na vás, jakém, na jakém pracovišti chcete žít. Já osobně si myslím, na základě svých zkušeností, já jsem byl zodpovědný za koordinaci prvního průzkumu mezi poslanci Evropského parlamentu již v roce 83 a pamatuji si, jak důležité v té době bylo mít takové ty silné klíčové strany. Parlament opravdu od té době udělal obrovský kus práce a proto si myslím, že by nyní měl být trošku lépe strukturován a zároveň politizován. Děkujeme a nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi, který bude pokračovat v této diskuzi o Evropském parlamentu, evropských stranách. Já skutečně eh, je, je to pán Kalosi a opravdu nás velice nás zajímá to, co nám ve svém příspěvku řekne. no, z témat mé prezentace se týká eh, vztahů mezi politickými frakcemi Evropského parlamentu a evropskými politickými stranami. Eh, program mé prezentace je jakýsi koncepční úvod, pak je eh, druhá část Eh, která se týká eh, historie. Třetí významu historie konkurence nebo soutěž, pak spolupráce a závěry. Takže se podíváme, jak to vypadá. V roce 93 tři, eh, takový tři hm, prominentní politologové řekli, že je možné Eh, rozdělit eh, strukturu politických stran na tři různé fáze. V roce 2006 tedy řečeno, že je možné analyzovat stranickou politiku na evropské úrovni s pomocí stejného schématu. Takže tady máme stranu tedy EP, hm, veřejné kanceláře, druhá je v eh, tedy v centrálním mm, úřadu, to znamená mimo Evropský parlament. A pak třetí fáze, to je strana tedy na místě. To nejsou jednotliví členové, protože mnoho, velice málo evropských eh, politických stran mm, eh, povoluje jednot, členství jednotlivcům, že to musí být politické strany. To znamená, že na lokálně reprezentují politické strany. Toto schéma funguje velmi dobře, když ty vztahy mezi těmito třemi pářemi jsou e, silné a je tam rovnováha. V jiných případech ale toto nefunguje. Takže tady mám jiné, jiné schéma. E, to je, dejme tomu, čtvrtá stran, tvář národních stran. Už nemluvíme o třech tvářích, ale o evropské úrovni jako závislé na národních stranách. Takže nemůžeme mluvit o eurostranách v tomto rámci. Podívejme se na historii. Předpokládám, že znáte historii evropských politických rodin nebo strn, skupin. Tak se podívejme na tu historii. Tady je taková modrá linie, která reprezentuje nařízení z roku 2000, mm, která byla zavedena mm, poprvé v roce 2004 a hlavním důsledkem tohoto nařízení bylo financování, to, že financování pochází z Evropské unie na politických stranám. Tady vidíte, že mm, pět politických rodin si vytvořilo politické strany na evropské úrovni nebo nadnárodní federace ještě před zavedením financování z Evropské unie. Ale po roce 2004 mnoho dalších stran se etablovalo. Co mají společného? Mm, všechny tyto e, strany jsou proevropské v té první skupině, v té druhé skupině. Většina těch nově etablovaných po roce 2004 mají kritické názory. Mm, různé fáze evropské, procesu evropské integrace. Že se podíváme na konkurenci mezi politickými skupinami a politickými stranami na evropské úrovni. Mám tady tři indikátory. Financování, zaměstnanci a obrana hranic. Financování. Tak tady eh, zelená eh, křivka ukazuje fondy, které dostávají z Evropské unie, což je vyšší než ty další dvě křivky, což jsou fondy z Evropské unie pro politické strany a nadace. Když eh, tady vidíte ty koláčové grafy, jak vidíte, tak to stouplo, ale většina, velká většina financí je pro politické skupiny. I když podíl politických skupin se bude snižovat. Takže můžeme říci, že um, skupiny EP jsou silnější, ale ta síla se bude pos- redukovat. Podíváme se na zaměstnance. Tady vidíme na stejné řádku politické Eh, skupiny na evropské úrovni, které patří ke stejné politické rodině. Takže tady vidíte EPP a tady to je počet zaměstnanců v Evropském parlamentu. A toto je EPP jako politická strana. Tady máme počet zaměstnanců a pak tady máme podíl mezi oběma um, části. Vidíme, že, to je čtyř, že ta politická skupina je 4,6 krát silnější než PP jako politická strana. A to samé platí pro ostatní politické rodiny, protože všude je to číslo vyšší než nula. To znamená, těch zaměstnanců, tak skupiny EP jsou silnější než politické strany na evropské úrovni. Podívejme se na ta kritéria pro tvoření jedna kvalitativní kritéria politické skupiny i politické strany, ale kontrola jsou, je ex post. To znamená, že nejsou efektivní, aby umožňovali vytváření nových politických skupin a stran. Kvantitativní kritéria to jsou kontroly ex ante a ty jsou efektivní. Minimální kritéria pro vytvoření skupiny, frakce, je 25 poslanců ze sedmi různých zemí. Podívejme se na e, kritéria na politické straně na evropské úrovni, tam to je mnohem nižší, tam musí být jenom sedm poslanců to znamená hm, poslanců Evropského parlamentu, ale také hm, poslanci z regionálních eh, schro- parlamentních schromáždění se sedmi zemí. Ty všechny můžou zorga- jak si vytvořit politickou stranu na evropské úrovni. To znamená, že jsou, že ty politické skupiny mohou omezovat Eh, přítomnost jiných skupin, že dostanou více peněz, protože když vznikne nová politická skupina, <clears throat> tak také budou dostávat peníze ze stejného, ze stejného koláče. Takže tady vidíte, že mm, skupiny v EP jsou silnější než politické strany. Podívejme se na spolupráci mezi dvěma strukturami. To je europartizace, uvidíme, jak to vypadá. A Přítomnost poslanců Ruského parlamentu ve orgánech politických stran a oficiální vztahy mezi EP skupinami a PPL. Jaká tedy je Europa? Ty, e, toto je minulý mandát do května 2014 e, z EPP v roce 2014 bylo 265 mm, poslanců Europarlamentu. Z nich 263 byly členy národních stran, které byly členy mm, strany, EPP strany, Evropské lidové strany. Procento poslanců, které patří do té skupiny a do té politické strany, bylo 92,2, což vypadalo jinak, například u socialistů a demokratů, protože z z 84 poslanců Europarlamentu jenom 162 bylo členem národních stran, které byly členy e, strany Evropští socialisté. Takže procento bylo 88. A to bylo proto, že um, ta strana byla e, členem skupiny, ale nikoli strany, evropské strany. Takže to je to číslo té europartizace. Když je to procento vyšší, tím lepší je to pro sílu toho vzájemného vztahu mezi těmi entitami. Teď se podíváme na přítomnost poslanců v orgánech um, ehm, PPL. Já se měžu jenom na sjezdy a rady nebo nebo vedení. Jak vidíte, všichni, téměř všichni poslanci mají možnost se s hlasovacím právem účastnit sjezdů strany politické na evropské úrovni. To je rozdíl na rozdíl těch, těch rad vedení. Některé strany umožňují europoslancům, aby byly členy, jejich členy, zatímco jiné, například Evropská levice, neumožňují eh, eh, poslancům Europar, europoslancům mm, být členy toho boardu. Takže tady jsou rozdíly mezi těmi strukturami na evropské úrovni. A pak se podíváme na poslední indikátor, a to jsou vztahy mezi skupinami v EP a politickými stranami na evropské úrovni. Já jsem se díval na stanovy politických stran na evropské úrovni a ve stanovách EPP je, že existuje oficiální spolupráce se EPP jako skupinou, frakcí a současně mm, jsou oficiální vztahy v SND, ALDE a tak dále. Když se podíváte na další strany, které nemají oficiální vztahy s nějakou skupinou ECP, EAF, MELT. Nemá tedy oficiální vztahy s frakcemi EP. Tedy závěry. Um, skupiny v EP jsou silnější než politické strany na evropské úrovni, i když se tato relativní síla snižuje. Obecně silnější vztahy mezi skupinami v EP a PPL existují pro ty strany, které byly etablovány v ro- před rokem 2004, takzvané proevropské strany. Ehm, ten, eh, ta vazba je slabší pro většinu stran, které byly zřízeny po roce 2004. Takže ten tří, model tří tváří je užitečný pro analýzu struktur, které se vytvořily do roku 2004, přičemž eh, ten druhý model, to jsou ty čtyři tváře stran, které jsou užitečné pro analýzu aerostrukturu zřízených po roce 2004. A nějaká doporučení pro um, akademiky. Ne, neuvažujte více o, e, Eh, stran, které byly zřízeny před rokem 2004. Mnoho z nových stran zřízených po roce 2004 nechtějí transformovat evropskou demokracii do standardní demokracie, jako to je eh, v národním státě. A pro praxi to je složitější. Článek 191 Maastrichtské smlouvy zavádí Eh, skutečnost, že politické strany na evropské úrovni jsou důležité ze dvou důvodů. Jednak příspěvek k evropskému povědomí a za druhé vyjádření politické vůle občanů Unie. Ale co se stane, když politická vůle občanů Unie je proti evropskému integračnímu procesu? To je klíčová otázka protože po mnoho let jsme se zaměřovali pouze, tedy akademici pouze i prax, praktici na první část toho článku, ale to má i druhou část. Takže strany, které vyjadřují e, protievropské pocity, by neměly být považovány za kontralegem také antievropské postoje jsou legitimní součástí celkového evropského povědomí. Děkuji. Nyní dostane slovo paní Mata Westeros. Evropská občanská iniciativa. Mm, vy jste odbornicí, pracovala jste na této iniciativě, je to velice aktuální, protože se blížíme revizi, takže vítáme vás na mm, této schůzi. Děkuji za příležitost prezentovat výsledky studie. Já jsem pracovala 22 let v Bruselu a v otázkách evropského práva, zejména to týkalo eh, environmentálního práva a příslušných otázek eh, v rámci Milie, což je eh, konzultační poradenská společnost, která poradí evropským a veřejným institucím v oblasti evropského práva a politik. Měli jsme na starosti vypracování studie, která má analyzovat to, co bylo implementováno v prvním období z hlediska Evropské iniciativy občanů. A důvod, proč byla zřízena tato iniciativa Lisabonskou smlouvou, je, že cílem bylo zmocnit eh, a umožnit evropským občanům, aby se zapojili do evropského přijímání rozhodnutí. A Evropský parlament chtěl zjistit, zda různá kritéria nebo různé požadavky, které byly zakotveny v článku 11, to znamená ta hranice 1 milionu nebo zapojení sedmi členských států, nebo skutečnost, že eh, Evropská iniciativa občanů je omezena na požadavek komise k předložení legislativního aktu, na požadavek vůči komisi, ale komise pak může rozhodnout, zda tak učiní nebo ne. A týká se to také jakéhokoliv jiného eh, požadavku podle nařízení 211 z roku 2011. A těch je tolik, že to může ovlivnit potom eh, evropské občany, aby využívali tuto možnost iniciativy. Důvodem této studie bylo tedy zjistit, zda se jedná o nástroj, který je účinný pro podporu participativní demokracie v EU. Stačí to pro demokracii? Je dostačující? Jestliže komise má eh, pravomoc potom rozhodnout o navrhovaném legislativním aktu. Ehm, ten jeden milion podpisů, je hranice příliš vysoká nebo příliš restriktivní, eh, pokud například to lhůtu jednoho roku? To jsou otázky, které jsme si kladli v naší studii Jaká jsou za studií čísla? V okamžiku vypracování studie, kterou jsme která probíhala od prosince do května eh, roku 2014, tak eh, jsme zkoumali 46 iniciativ, nebo 46 jich existovalo a z toho 28 jich bylo registrováno. A pouze dvě iniciativy byly úspěšné s tím jedním, milionem podpisů. Vím, že teď se situace změnila, je zde ještě jedna navíc. A pak eh, existovaly dvě odpovědi eh, ze strany Evropské komise, ale nikdy nedošlo k návrhu na legislativní akt. Šlo o vysvětlení. Takže komise nenavrhla žádný legislativní akt, šlo pouze o vysvětlení. A je otázkou, zda toto od těch iniciativ očekáváme, to jsme se stačili analyzovat. My jsme chtěli identifikovat překážky eh, na straně organizátorů a jaká by mohla být případná eh, řešení, a to na základě různých rozhovorů, a potom jsme chtěli také navrhnout doporučení. Eh, my jsme diskutovali s organizátory, vnitrostátními orgány, některými zástupci také eh, evropských institucí, včetně eh, europoslanců z různých skupin, konkrétně tří, potom sekretariát eh, komise, pak sekretariát výboru pro petice a zástupci výboru EHSV. Samozřejmě jsme hm, také dělali tzv. průzkum od stolu na základě dokumentů a měli jsme také panel, který měl vyhodnotit na doporučení. Většina z vás asi zná postup, takže ten není zapotřebí do podrobnosti zkoumat, jenom bych chtěla poukázat na jeden aspekt. A sice pro evropskou iniciativu, aby bylo možné ji zaregistrovat, tak nejdříve ji musí přeskoumat komise, která analyzuje, zda je iniciativa v souladu, nebo zda je návrh v souladu, buď s hodnotami EU, nebo s pravomocemi EU. Jakmile dojde k zaregistrování iniciativy a organizátoři projdou celým procesem získání jednoho milionu podpisů, tak následuje druhý přeskum ze strany komise. A komise v této fázi rozhodne, eh, jaké budou závěry o iniciativě a jaké jsou záměry komise v této věci. A to může vést k určitým problémům, jak ještě uvidíme. Jaké klíčové problémy jsme identifikovali? Za prvé šlo horizontální průřezové otázky, které se objevují v průběhu celého procesu a pak jsme identifikovali eh, problémy, které se vyskutují pouze v určitých fázích. Ty horizontální otázky. Za prvé se týkají požadavku podle nařízení kdy organizátor musí být fyzickou osobou a fungovat v rámci e, výboru. E, tyto osoby mají odpovědnost nejenom s ohledem na fungování postupu, například podle článku 13, organizátor odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí při organizování této iniciativy v souladu s vnitrostátním právem. Takže jsou odpovědní za jakoukoliv škodu, což je poměrně eh, široce pojato. A je, to, je zde osobní dopad. Pokud daný výbor by mohl být zorganizován nějakým jiným způsobem, například jako právnická osoba, tak by eh, tu odpovědnost nesl nějaký jiný subjekt, právní subjekt. Osoby nebo organizátoři mm, kromě toho odpovídají také za veškerou ochranu údajů. Musí dodržovat daná pravidla a musí se řídit současnou legislativou EU a podle současné směrnice jsou považováni za eh, správce údajů. To znamená, jakákoliv údaje, které nejsou správně zpravovány eh, nebo uniknou z nějakých důvodů, tak to všechno jsou věci, za které odpovídají organizátoři. Kromě toho musí vytvořit a eh, založit bankovní účet, protože musí poskytovat informace o financování eh, celého systému, tedy iniciativy, a také o podpoře, kterou obdrželi. Takže za účelem financování se ale musí otevřít bankovní účet na jejich jméno. E, některé iniciativy se snažily trochu jinou cestou, ale většina z iniciativ otvírá účet na své vlastní jméno, což znamená, že pokud se objeví nějaký problém, tak nesou osobní odpovědnost. E, odpovídají tedy svými vlastními prostředky, majetkem a tak dále. Ručí vlastním majetkem. Pokud jde o schromažďování informací, tak se opět objevují problémy, protože chybí informace o tom, co to je Evropská iniciativa občanů. To znamená, při schromažďování informací se ukázal jako problém, že nejdříve je zapotřebí vysvětlit, co vlastně eh, tato iniciativa je, v čem spočívá. A pak eh, bylo nutné požádat občany, aby podepsali konkrétní petici. Jinak řečeno, Eh, chybí povědomí o této iniciativě, což je eh, oblast, ve které je možné něco udělat. Povinnost eh, organizátora poskytnout informace o financování a obdržené podpoře. Tato povinnost není dostatečně ehm, vymáhána a přestože je vyžadována transparentnost, tak se tak neděje prostřednictvím procesu, kdyby iniciativa vycházela ze strany komise, a kdyby šlo nějaký systematický proces, ale vše se odvíjí od případných stížností. Takže pokud komisi někdo předloží stížnost na nedostatečnou transparentnost a nějaké podpory, tak pak probíhá kontrola. Což jsou tedy horizontální problémy, které jsme identifikovali. A v případě registrace iniciativy Ehm, považují za hlavní problém organizátoři nedostatečnost jasnosti a nedostatečnou jasnost a znalost právního základu. Většina organizátorů vypracovává návrhy k své iniciativě, aniž by zohlednili, že to musí vycházet z legislativních faktů. Oni mají nějakou představu, myslí si, že to je propojeno s legislativou a pravomocemi EU, ale není to navrženo tak, aby šlo skutečně o legislativní iniciativu, kterou je třeba rozvinout. To znamená, nemyslí si, že je zapotřebí konkrétní článek eh, smlouvy, který by představoval základ jejich iniciativy nebo toho požadavku, který mají na komisi. To znamená, není jasný rozsah této iniciativy. Jde pouze o legislativní akt, nebo jde také o um, řešení nějaké otázky, která občany znepokojuje a občané chtějí poukázat na tuto věc komisi. A to je pan Timmermans. Jestliže nějaká otázka je pro občany důležitá, tak bychom o tom měli diskutovat, byť z politického hlediska nikoli z legislativního. A to je věc, kterou je zapotřebí řešit buď tedy v rámci této iniciativy, nebo v něčem v rámci nějaké jiné, uh, jiné oblasti. Takže tady chybí jasnost. A to platí také pro organizátory. Jsou zde také nejasnosti v možnostech. Mm. Jsou také problémy s překladem, protože musíte eh, zahrnout nejméně sedm eh, zemí a eh, musíte mít tedy překlad do těchto jazyků a pro organizátory je často obtížné zajistit tento překlad. Reakce komise na registraci není dostatečně nebo dobře harmonizována. A to podle tedy organizátorů. Organizátoři se domnívají, že zde chybí koordinace mezi tou reakcí v první fázi, to znamená během registrace, a mezi tou druhou reakcí v pozdější fázi. To znamená reakce v té druhé fázi na konci, kdy už eh, sehnal jeden milion podpisů tak ehm, organizátoři se domnívají, že část této odpovědi už komise mohla poskytnout na úplném začátku, protože už tehdy věděla, o co jde. A komise věděla, jaké pravomoci má. A také už ví, jaká opatření, jaké činnosti komise už realizovala. To znamená, část odpovědi už mohli organizátoři dostat na úplném začátku a potom by možná k věci přistoupili jinak, nebo by eh, úplně od celého procesu získání jednoho milionu podpisů ustoupili. Takže ta reakce komise ve dvou krocí je věc, kterou je zapotřebí lépe skoordinovat a vyjasnit. Shromáždění podpisů. Aby bylo možné získat podpisy online, tak musíte mít nějaký online systém. Eh, v této oblasti už došlo ke zlepšení. Komise eh, vypracovala svůj vlastní online systém pro získání podpisů, ale to, jak to funguje, není úplně bez problémů. Takže to je asi hlavní problém této fáze. Schromáždění podpisů v různých členských státech čelí dvěma hlavním problémům. Za prvé, Požadavky v jednotlivých členských státech se liší. V některých členských státech je požadováno eh, číslo průkazu totožnosti těch, kteří, nebo nějaké identifikační číslo těch, kteří eh, podepisují, ale pro občany je to často složité, protože Občané považují to identifikační číslo nebo rodné číslo za údaj, které je možné zneužít a občané nemají kontrol nad tím, k čemu bude jejich identifikační číslo nebo rodné číslo během procesu použito. A v těch zemích, kde existuje tento požadavek, tak eh, občané mají menší možnosti se zapojit do procesu rozhodování, protože se mm, zapojí méně než v jiných zemích, kde tento požadavek není. Takže chybí harmonizace v tom smyslu, že kromě toho ještě jsou zde rozdíly v eh, chápání ochrany údajů. Například v Bulharsku někteří organizátoři byli požádáni, aby, se zaregistr- aby zaregistrovali eh, jako správce údajů ty dobrovolníky, kteří získávali podpisy na ulici. Eh, registrace správce údajů je poměrně dlouhý proces a potom jim zbývalo málo času na získání podpisů. Takže opět zde je prostor pro harmonizaci. Ověřování podpisu ze strany členského státu. Zde jsme neidentifikovali žádné problémy. To znamená, tato část, která probíhá na národní úrovni, eh, se, jak se zdá, funguje výborně. Jakmile je iniciativa předložená, tak organizátoři čelí trochu eh, zmatku nebo jsou zmateni z toho, jaký je účel slyšení. Není jim jasné, proč musí přijít. Není to tak, že by nechtěli přijít na slyšení, ale není jim jasné, jaký to má účel. Mají diskutovat o tom se členy parlamentu, tak aby eh, členové parlamentu mohli v té činnosti pokračovat, nebo má jít o výměnu informací s komisí. To není jasné. Není jasné, zda mohou přivést experty v případě, že by šlo o odbornější diskuzi, a nebo zda jde spíše o politickou diskuzi. Opět chybí tedy jasnost. A panuje pak nejistota, eh, pokud jde o právní argumenty a také chybí znalosti o následných krocích. Většina z dotázaných nevěděla, zda v případě, že návrh eh, bude neúspěšný, že mohou zkusit eh, cestu petici Evropského parlamentu, nebo že mohou eh, se obrátit na Evropský parlament, aby ten přišel s tímto návrhem na legislativní iniciativu podle článku 225 smlouvy. Jaká jsou doporučení? Z praktického hlediska si myslíme, že by bylo vhodné vytvořit středisko pro iniciativu občanů, kde by se skombinovaly snahy Evropského parlamentu, EHSV, Evropské komise i Rady. Bylo by to vše na jednom místě a byla by tam poskytována podpora organizátorům iniciativ. Jednak v oblasti IT, ale zejména by mělo jít o ty právní aspekty, které jsme zdůraznili. Bylo by možné poskytovat informace například o tom, jaké právní subjekty je možné vytvořit. Zda může jít o nevládní organizaci, nebo um, zájmovou skupinu, nebo asociaci, tak, aby se tímto způsobem absorbovaly některé odpovědnosti a typy ručení, které nyní nesou fyzické osoby v roli organizátora. V tomto slova smyslu by bylo potom možné změnit nařízení. Článek 2 a 3 by mohly eh, vyjasnit, co eh, znamená pojem organizátor a potom článek 4 by mohl mít odkaz na eh, to středisko pro iniciativu občanů. lepší motivace, lepší odovedení také reakce eh, komise. V tomto slova smyslu bychom mohli změnit některé články. Kromě závazku komise poskytnout eh, lepší odpověď nebo cílenější odpověď, tak by bylo možné také změnit článek 4 nařízení, aby bylo jasné, Eh, jaká je úloha odpovědi v různých fázích. Server komise, který byl eh, vypracován jakožto dočasný nástroj, by se mohl stát stálým nástrojem a to tež platí pro software. Nicméně software je zapotřebí ještě vylepšit. Organizátoři, stejně jako my, se domnívají, že dobrým řešením pro komisi by bylo aby využili eh, těch zkušeností organizátorů v případě, že eh, dané, dané stránky nebo software nefunguje. Dále podpora Evropského parlamentu, Evropského hospodářského sociálního výboru, to je také věc, kterou bychom mohli poskytnout bez nějakého velkého úsilí. Komise by měla podporovat transparentnost finanční podpory, měly by probíhat kontroly eh, iniciativ, eh, jak je tomu v rejstříku transparentnosti, na rámec eh, stížností. To znamená, ty kontroly by neměly být omezeny pouze na případy, kdy dojde ke stížnosti. Organizátoři se obávají, že zde chybí transparentnost a že je zde trend politizace některých iniciativ, které podporují politické skupiny nebo eh, skupiny, jež nejsou eh, plně transparentní. Některé z těch iniciativ nebo doporučení vyžadují změnu nařízení, například eh, článek 11, kvůli vyjasnění účelu slyšení. Možná také by se to týkalo jednacího řádu Evropského parlamentu, některých pravidel jednacího řádu. Článek 11 smlouvy by mohl být změněn, aby bylo jasnější, jaký je účel iniciativy. Zda jde skutečně jenom o vypracování legislativního aktu, nebo zda jde o to poukázat na skutečnosti, které občany znepokojí v případě, že občané si přejí, aby evropské instituce tyto problémy řešily lépe. To by bylo případně možné vyřešit jenom v nařízení, ale jelikož je to zmíněno už eh, ve smlouvě, tak eh, eh, větší právní jistota by panovala a jasnější by to bylo v případě, že by se tato věc řešila přímo ve smlouvě. Tolik jsme strany a velmi rád zodpovím vaše otázky. Děkuji. Já hned předám slovo dalšímu řečníkovi, Davidovi Kojenovi, který bude hovořit o rejstříku o transparentnosti. After a long day. <laughs> ah, tak já skutečně je to již poslední Poslední prezentace. Ano, samozřejmě jsem rád, že mohu aspoň teď vystoupit a ne až když už na, tady bude opravdu jenom pár. Ano, hovořili jsme o různých institucionálních změnách, demokracii, ústavních záležitostech. A já budu hovořit o takových neúplně nudných, ale řekněme každodenních záležitostech parlamentu, komise, evropských institucích, ten proces tvorby politik, kde je jasně řečeno, že potřebujeme určitou expertizu, politickou legitimitu, kredibilitu, důvěryhodnost, aby došlo k prosazení těchto iniciativ v rámci agendy. A nás teda požádal váš výbor, abychom se podívali, podívali na různé zastoupení různých zájmů v rámci Evropského parlamentu. A já prostě tady úplně počaro. Na počátku tohoto projektu většinou my jsme, ostatní prezentovali dokončené projekty. My v podstatě začínáme. Jednak je to teda na straně toho, jaké jsou zájmy, jak se dostávají do Evropského parlamentu, to znamená z té strany vstupu, rozdělení, distribuce těchto skupin v rámci parlamentu, tento rejstřík transparentnosti, různá data v průběhu slyšení, analýza obsahu, reportu zpráv, samozřejmě i pohovory s určitými klíčovými hráči. A chceme se podívat i na určitá, řekněme, určitá určité předpoklady, určité mm, jakou roli to má v rámci evropských institucí, interakce mezi těmito skupinami, zájmovými skupinami, podíváme se na densitu, na diverzitu těchto skupin, podíváme se na to, jakým stylem by mohly ovlivnit politiky, různé klastry, různé typy politik, které vidíme v rámci jednotlivých výborů a zároveň i to, jakým způsobem politický proces, trialogy, jakým to má na to dopad, jakým způsobem došlo ke změně samotného charakteru aktérů, který se to týká, a rovněž jakým způsobem můžeme identifikovat tyto zájmy. Máme zde první čtení a tak dále, kde se můžeme podívat vlastně, kdo jsou jednotliví hráči, kdo hrá tu roli v rámci politické rozpravy. A poté se budeme snažit podívat i na určitou četnost těchto zájmů takzvaný double heading, to znamená, že se vlastně opakují tyto zájmy, zájmové skupiny v různých formách, v různých Eh, v průběhu různých cvičení a zároveň v rámci různých výborů, to znamená takové klastry zájmů, určité přehlínání, překrývání těchto zájmů a myslím si, že to bude zajímavé pro poslance, kdo dělá lobbying, kde, jakým způsobem může potenciálně řídit tento proces, jak zlepšit potenciálně přístup, jak diversifikovat toto zastoupení jednotlivých zájmů, pokud teda si to přejí, pokud chtějí nějaké alternativní perspektivy, pohledy a tak dále. A Možná bychom se mohli podívat na několik návrhů návrhu toho plánu, jakým způsobem tento rejstřík transparentnosti by mohl být potenciálně zlepšen, uspůsoben, přizpůsoben a tak dále. Ovšem jsme v počátcích. V ostatní části projektu já to tam zatím ještě nemohu o tom hovořit, všem rád bych ale zdůraznil to, že vedeme opravdu obrovský průzkum mezi všemi poslanci a paní předsedkyně, prosím, abyste ostatním poslancům to i připomněli, že z tento měsíc vlastně rozesíláme tyto dotazníky, s kým hovoří, proč hovoří s těmito zástupci, jakým způsobem dochází k těmto kontaktům. Chceme pochopit to, co potřebují politici pro kvalitní politiky, co žádají. Samozřejmě záleží na tom, zda jsou to zpravodajové, stínoví zpravodajové, jaké mají zkušenosti, jestli mají technické vzdělání, technické zkušenosti, politické zkušenosti, řekněme již působení dalšího v Evropském parlamentu a zda jejich politická strana nebo to, odkud přichází, mění nějakým způsobem jejich pohled na to, co požadují nebo co chtějí. To znamená srán poptávky, srán nabídky, které obě dvě potřebujeme, abychom přišli s takovým ucelenějším pohledem příští rok, který předložíme vašemu výboru opět. To znamená, které zájmy, jak by to mohlo fungovat, jakým způsobem by mohly mít dopad na evropský proces jednotlivých politik a samozřejmě především Evropského parlamentu. A nyní pouze několik příkladů takových dat v rámci této databáze transparentnosti a akreditovaná data, na která jsme měli možnost se podívat možná otázky nebo potom nějaké připomínky, možná spíše nějaké poznámky, které by nám mohly pomoci ještě zlepšit tento náš projekt. Toto je takový základní pohled na všechny tyto zájmové skupiny, jak jsou aktivní, jakým způsobem fungují v Bruselu. Máme to z databáze transparentnosti z června letošního roku 6500 zájmových skupin, které zde vidíte, které aktivně působily, byly registrované a které opravdu dobrovolně byly součástí této databáze. Já jsem se podívala dneska dopoledne a pouze a už tam máme 6800 těchto skupin. To znamená, že se tato databáze neustále rozšiřuje, mění, opravdu představuje obrovské počty aktérů, hráčů, kteří zde fungují v Bruselu. Mezi těmito 6800 organizacemi, řekněme pět, eh, tak odhadujeme asi pět lidí na těch 6800 a v podstatě je to těch asi 30 tisíc lobbystů, jednotlivců, o kterém se často, často se hovoří o tomto čísle, že zde fungují opravdu v eh, Evropské v Bruselu. To znamená, v podstatě je to jeden na jednoho, jeden pracovník Evropské instituce na jedno, a jeden lobbysta, čili skutečně je to nesmírně zajímavý poměr, když se podíváme na tato skutečná fyzická čísla. A nyní rozložení. In-house především ekonomické zájmy, obchodní zájmy, společnosti. Um, to představuje odbory asi 50 těchto ekonomických zájmů, nevládní organizace 1200, to znamená, to je druhý největší klaster nebo skupina. Dále jsou to konzultační činnosti asi 600 plus. To, co je zajímavé, mnoho z vás jistě ví, že právní firmy zda to je vidět. Bohužel já se, bohužel se mi to nějak nepovedlo, z této strany se k tomu nedostanu. Tak já vám to jenom popíšu. Čili zde máme všechny výbory, APKO, AFED, AGRI, rozpočet, kultura, DV, EKON a tak dále. Když se podíváte asi někde uprostřed této tabulky vidíme tam ekon, životní prostředí, spotřebitelé, obchod, průmysl. Samozřejmě regulovány, vidíme zde vysoká regulace, vysoký in-house zájem těchto skupin. Když se podíváme na spotřebitele, tak tam vidíme 60 až 70 zájmu, které byly registrovány, přichází právě z oblasti ekonomické, když se podíváme na eh, spotřebitele například a eh, vládní organizace, tak tam je pouze 15 což mě velice překvapilo. Čili ano, čili to ovlivňuje poté typ zájmu, nebo to, které klienty do jak si přiláká, nebo které orgány, které zájmové skupiny musíme ano, samozřejmě, nemůžeme říkat, že jsou zde pouze nevládní organizace nebo ekonomického charakteru, záleží na těch jednotlivých politikách. Když se podíváme na AFED nebo na Jure, nebo e, vidíme, že nevládní organizace tam mají větší eh, poměr, že se zabývají nebo zapojují do těchto diskusí mnohem častěji. Nemáme bohužel času, my jsme dělali různé agregované analýzy výsledku, podívali jsme se na typy těchto politik, no, ať už je OLP nebo vlastní iniciativy, zprávy z vlastní iniciativy Evropského parlamentu nebo le- vůbec legislativní výkonnost všech těchto DG. Vidíme zde korelaci s LP, je zde přímá korelace s jednotlivými legislativními aktivitami, což mě velice překvapilo, a opět veliký počet in-house skupin zájmových, které se zajímají o tyto oblasti. Máme zde takovou eh, dočasnou zprávu, kterou jsme připravili v mezidobí, kdybyste se chtěli podívat na statistické analýzy podrobněji, máte možnost. Další věc, která je velice zajímavá, tím se dostáváme vlastně k určité zralosti, robustnosti, důležitosti Evropského parlamentu, která roste v rámci kvality těchto politických procesů. V podstatě na počátku fungování Evropského parlamentu. My jsme se na ně, na, dívali na tento parlament na, jakožto na jiný typ um, um, hlasů či zájmu, které představuje. Zatímco zde vlastně tom, na tomto grafu každý, každá první, je, je, um, první Vidíme, to je Evropská komise, potom je to parlament, vidíme zde rozpočet DG na komisi v Evropském parlamentu a když se podíváme na tato čísla. Především procentuální zastoupení je velice zajímavé těch zájmů, zájmových skupin v každé politické oblasti, který je, nesmír, který je velice podobný na komisi i na Evropském parlamentu. I když ty in-house a ekonomické skupiny těch je více v Evropském parlamentu, to znamená, že to procento je tam vždycky vyšší než u nevládních organizací. Když se podíváme na každou politickou oblast, tak klastrování těchto zájmů je velice podobné. A pro mě osobně to je takový zajímavý poznatek. To znamená, že Evropský parlament je takovým mocnějším hlasem primárním orgánem. Já, když jsem začínal v začátku 90. let, se zabývala toto vlastně a později 5% politických aktivit um, jsme připisovali Evropskému parlamentu, zatím to 30% bylo na straně komise. Nyní je to 50-50, toto rozdělení, čili 50 na 50 ze strany velkých společností čili ta situace se diametrálně změnila. Dále je to trialog, vytváření určitých sítí zájmových. My zatím ještě nemáme analýzu k dispozici, nevědí, věnovali jsme se tomu, ovšem dochází k ohromným změnám v této oblasti a doufám, že se tomu budeme alespoň částečně věnovat v naší zprávě a postupně do budoucna mnohem více. A nyní, jelikož nemáme čas, tak velice rychle jedna věc, která je nesmírně zajímavá, je mi líto, že to nemohu nějakým způsobem ovlivnit tyto obrázky. To jsou klastry analýzy, počet zájmů v jednotlivých výborech, jaký je předpoklad toho, že pokud máte zájem o výbor A, tak se zúčastníte výboru C, B, D a tak dále. Co jsme chtěli ukázat na tomto grafu? Pokud zájmové skupiny by měly více informací, znali jednotlivé poslance, mohou samozřejmě se nějak přelévat mezi jednotlivými výbory, různé informace, které sbírají, když mají možnost fungovat v takovém klastru, který pokrývá více výborů, to znamená určité překrytí zájmu jednotlivých zájmových skupin. Vidíme zde ten in-house, interní, ty interní klastry a snad už to teď funguje. Nevadí, nevadí. My se podíváme úplně na ten lev, do levého horního rohu, tak tam vidíme kulturu, um, justici, um, zahraniční výbor vnitřní záležitosti. To je v podstatě jeden klaster. Čím blíže jsou uh, uh, té Eh, linii nula, tak to znamená, že je mnohem větší pravděpodobnost, že se budou věnovat této problematice. To znamená čas, eh, spravedlnost, vnitřní věci, kultura, zahraniční záležitosti. Dále je to klaster, který se zabývá ekonomikou, trhy, eh, v životním prostředím, jednotlivými odvětvími, spotřebiteli. To vidíme dole vlevo, čili to jsou dva takové nejsilnější klastry. Asi nás to nepřekvapí, že tam kompetence se trošku překrývají. Ovšem vyvolává to pro nás zajímavé otázky, protože my se snažíme nějakým způsobem pochopit, řídit tyto zájmové skupiny. Občas mají mnohem lepší informace v rámci několika DG nebo výborů um, než jednotlivý zpravodaj nebo, nebo prac, pracovník, um, který se zabývá tě, touto problematikou. Když se podíváme na nevládní klastry, tam je méně zdrojů, jsou, je to roz, roztřištěnější, často se věnují pouze jednomu výboru nebo jedné problematice, ovšem například kulturní záležitosti, právní záležitosti, tam vidíme určitý klastr nebo i v oblasti jednotlivý eh, průmyslu a rozvoje. Ovšem tyto klastry nejsou až tak rozsáhlé jako ty první, o kterých jsem se zmínil. A teď vlastně se podíváme na neformální kontakty. My jsme chtěli zjistit, například, jak to vypadá u těch neformálních skupin, jejich kontaktů v oblasti tvorby politik, velice nás zajímají ne jednání dnešního charakteru, skutečná slyšení, ale neformální. A my jsme ehm, s Alexem, s asistentem se podívali na všechny databáze. Máme asi 2080 jednotlivých řečníků, kteří byli pozvání na 281 přibližně událostí organizovaných v Evropském parlamentu. Vidíme zde čím dál tím více slyšení, diskuzí, které zde probíhají a zároveň neinstitucionálních uh, řečníků. Můžeme z toho vyvodit hypotézu toho, že potřebujeme více nějakých alternativních hlasů, expertízy, akademiků, zástupců think tanků, kteří jsou kteří jsou pozváni na to, což je Libe například, pozvalo nejvíce takových neinstitucionálních aktérů, více než 350, 350 eh, různých um, aktivit a pozvali více než 900 hostů. Dále jsou to zprávy zpravodajů v rámci sedmi funkčních období parlamentu více než 300 zpráv a méně než 2% eh, měli, nebo, nebo, nebo v podstatě tam měli zveřejněné počty zúčastněných Eh, stran. To si myslím, že skutečně je velice důležité, když si uvědomí, že vlastně tato čísla jsou nedostatečná, nejsou dostatečně zveřejňována ty tradiční uh, účastníky, které bychom očekávali z této oblasti, různé zástupce biznesu nebo zástupce evropských odborových svazů nebo evropských eh, spotřebitelských uh, organizaci, čili tyto tradiční zástupci jsou tam zmíněny, to ano, to je pravda, ovšem takové, řekněme, neobvyklejší skupiny, které rovněž očekáváme, že by teda mohly působit v Evropském parlamentu, tam zmíněny nejsou úplně na závěr. Celkově si myslím, že je to pozitivní pro Evropský parlament. Já si myslím, když se podíváme na Spojené státy, na Spojené království, ve srovnání si jsme nesmírně transparentní instituci, to je ta dobrá část. Počet zájmových skupin neustále roste, těch, od těch poslední, za ty poslední tři, skupiny, tři měsíce jsme viděli dalších 300 zájmových skupin, které jsou součástí této databáze a Evropský parlament se stává čím dál, tím více vyhledávaným místem těchto zájmových skupin což je dobré. Vidíme zde určitou, určité dozrávání, profesionalizaci, zastupování těchto zájmových skupin, interakce mezi těmito skupiny a poslanci. Ovšem, když to akceptujeme, tak se musíme podívat i na možné dopady této diverzity, nebo jakým způsobem můžeme tuto různorodost zlepšit, zároveň je legitimnost přístupu k celému procesu. Čili pouze takové nápady, návrhy, které zatím máme. První, to jsem si slyšel i v posledních několika měsících několikrát, že by například se měly zvýšit aktivity, které se týkají zájmu veřejnosti, pomáhat těmto zájmovým skupinám, které jsou například nevládního charakteru, pomáhat jim finančně, řekněme, mm, snížit náklady a tak dále. No je to posilování určitých křížových aktivit, ty klastry, o kterých jsem se zmínil možná nějaké schůzky koordinačního charakteru mezi výbory, mezi zpravodaji, prodiskutovat, kdo je navštěvuje, jakým způsobem dělají slyšení, aby jsme si byli vědomí toho, co kde děláme. Pokud je o transparentnost a legitimitu, ano, různé informace, které poskytujeme o akreditovaných skupinách, neakreditovaných skupinách, aby to byly informace, které jsou dostupné veřejnosti. Před několika lety jsem hovořil s Dánou Bolis o tom, že by zde například poslanci mohli mít takové vlastní logy. To znamená, že by skutečně vždycky zalogovali každý dokument, každý kontakt. Ne ty podrobnosti, ale prostě všechny ty, kteří nám klepou na dveře. Dále zvýšení transparentnosti EP pokud jde o přístup veřejnosti k těmto datům. Samotná databáze je nesmírně obtížná pro nějaké o, eh, řízení a tak dále. Asi by se na to měl někdo podívat, udělat to přístupnější pro veřejnost, aby ta, tyto da, databáze byly jednodušší pro ovládání. Ale legislativní stopa. O tom se hovoří již několik let v Bruselu. To je rovněž součástí diskuze, která proběhla před chvíličkou s místopředsedou komise. Můžeme se zeptat, zda se někdo zúčastní nebo nezúčastní a nejenom tvrdit, zda jsou akreditováni parlamentu nebo v, v, v komisi, ale říct, půjdu na stále zastoupení nebo na tento výbor a tak dále. Čili museli by nám přesně říci, k jakému institucionálnímu kontaktu došlo, na koho se obrátili a tak dále. To znamená, abychom viděli, jak tyto informace vypadají a zároveň to zda, má, zda mají nějaké dvojí zájmy, řekněme. Občas je to nějaká společnost, najednou zjistíme, že jsou součást nějakého think tanku nebo odborové organizace rovněž, čili zeptat se, aby nám opravdu zveřejnili všechny zájmy, které se jich týkají, nebo v každou formu, ve které mají možnost kontaktovat komisi nebo parlament. A dále obnova těchto dat. Ano, říkal jsem o tom, zde máme stovky nových organizací, ovšem některé, některé, některé zájmové skupiny neaktualizovaly svá data za celá léta, čili to je rovněž velice důležité. Například mm, tak, jak aktualizujete finanční zájmy, tak prostě aktualizovat veškeré, veškerá data, která zde jsou, že by tam byla nějaká automatická výzva k, tomu, k této aktualizaci. Samozřejmě, že můžeme tlačit na poslance, aby komunikovali s těmi, kteří především pokud s těmi, kteří jsou registrováni, protože zde není žádná výhoda zatím pro ty, kteří jsou registrováni a kteří nejsou registrováni. Nemá to nějaký dopad mm, finanční. Možná, že by, řekněme, jsme se mohli mít takovou možnost. První konzultace půjde nebo poskytneme těm, kteří jsou registrovaní a tak dále, čili vytvoří určité stimuly pro společnosti, které jsou ochotny zveřejňovat svá data a jsou součástí tohoto rejstříku. A zda by se rada rovněž měla stát součástí této databáze, to je obtížné. Rada tvrdí, že k žádnému lobbingu tam nedochází. My víme, že dochází i v oblasti stálých zastoupení, kde by byly součástí tohoto rejstříku. Jakým způsobem bychom tam zachytili národní lobbying ve Velké Británii, kterou znám nejlépe? Takový rejstřík zájmu je velice nekvalitní, v Německu je to mnohem lepší. Já myslím, že by tam byly obrovské rozdíly mezi tím, co, jak to probíhá mezi jednotlivými státy, jednání s radou. Čili to by samozřejmě mohlo znamenat problémy a častokrát to, co si přejeme, nemusí být nejlepším řešením. Mm, děkuji. Možná, že paní Kaufmann by se chtěla něco zeptat, jestli jsem to správně pochopila, nebo máte nějakou připomínku. Děkuji, paní Já Mám pár připomínek eh, k otázce ECR. Budu mluvit německy. Děkuji. Eh, problém s dnešním naším slyšením je v tom, že máme spoustu různých eh, témat, které jsme zpracovávali. Já jsem se připravila na uh, téma Evropské iniciativy občanů, protože to je bod, který určitě ještě budeme mít na pořadu jednání. Eh, s ohledem na to, kolik už je hodin, tak mám opravdu jenom pár připomínek. S velkým potěšením jsem si vyslechla eh, místo předsedu komise Timmermanse, jak během slyšení, tak dnes, eh, když říkal, že je důležité, abychom byli méně formalističtí v těch občanských iniciativách, abychom usilovali naopak o politický dialog. A musím říci, že eh, to je něco, co mi velmi leží na srdci a hodně zaměstnává, protože máme více do případů, kdy, a to platí pro nás, pro všechny i pro komisi, kdy ty je dobré a skutečně důležité, abychom brali vážně to, co leží na srdci občanům. Například jedna iniciativa, eh, která se zabývá posílením práv eh, menšin, měla velmi širokou podporu a byla zamítnuta. Eh, pak TTIP, mm, TTIP, známé téma, a pak spousta, spousta nevládních organizací, které jednoduše jsou zamítnuté a to je opravdu skutečný problém, na, bychom, na kterém bychom měli pracovat. Druhá připomínka, chci navázat na eh, otázku kolegyně Radinkové. Já si myslím, že je důležité opravdu to vyzdvihnout, že s ohledem na to, co nám komise předkládá eh, k občanské iniciativě, tak opravdu musíme přemýšlet o revize nařízení. Nejde jenom o tu analýzu, kterou jsme si vyslechli dnes, eh, za kterou opravdu z celého srdce děkuji, mm, protože Eh, jde o velmi mm, přesnou systematickou práci, která je pro nás velmi užitečná. E EHSV velmi intenzivně tento projekt sledoval. Ehm, také budeme mít zprávu od eh, ombudsma, evropské ombudsmanky, pak máme od jedné evropské organizace informace, která organizovala workshopy, sledovala tuto iniciativu a tak dále. A máme zde úplný řetězec problémů, které jsme z části vyslechli i dnes. A opravdu těch problémů je velmi mnoho a je zapotřebí se zabývat detaily. Pokud, a to myslím, že nám musí ležet na srdci úplně všem, tak pokud opravdu chceme, aby se občané více zapojili, aby bylo více, a aby nástroj iniciativy občanů šel tímto směrem, tedy směrem, který si my všichni přejeme, tak v takovém případě potřebujeme změnu, a to naprosto naléhavě musíme změnit nařízení, protože v opačném případě tady hrozí to, že v podstatě celý ten nástroj tak trochu umře. Už dnes jsme slyšeli čísla, já doplním ještě jedna. Eh, teď probíhá pouhých pouhé čtyři občanské iniciativy a více než polovina všech předložených iniciativ byla buď zamítnutá nebo stažená a tak dále. Vůbec to prostě nefungovalo. Je třeba tedy se podívat konkrétně eh, a tady mám prozbu také na základě dnešní studie, abychom skutečně jako výbor si předsevzali se zabývat revizí nařízení a nikoli pouze jenom jako výbor, ale také jako parlament vypracovali zprávu vůči komisi, eh, také s ohledem na to, jak jsem dívá na komise, na to, jak fungovala eh, tato iniciativa. Hmm, myslím, že to je nedostačující. Opravdu je zapotřebí se nad tímto nástrojem ještě jednou zamyslet, zda není třeba ho přizpůsobit a nově upravit. Paní předsedkyně, hmm, Nikdo další se slova nehlásí, takže se vyjádřím já sama. Řekl něco k tomu, co říkal profesor Bardy úplně na začátku, eh, kdy hovořil o tom, že politický systém je důležitý pro demokracii, takže to je důležité. A můj dotaz je v kontextu eh, celé dynamiky celé Evropy, různých politických skupin, politických stran, eh, provázanosti a tak dále. Můžeme říct, že politický systém v Evropě, včetně Evropského parlamentu, hraje nebo nehraje významnou roli v přínosu pro nadnárodní demokracii Máme tady evropskou tradici národních stran, národních demokracií a nyní fungují eh, politické strany na evropské úrovni v různých konfiguracích, ale můj dotaz zní, zda to skutečně přispívá eh, k demokracii na evropské úrovni, nadnárodní. Odpověď? Myslím si, že ano. Odpověď zní ano. Jak už jsem řekl, před 35 lety tak eh, ty věci, které eh, nám na srdci před 9 lety, eh, se nezměnily, ale mm, je to tak, že teď se od evropského systému i parlamentu čekává více. Takže odpověď ní ano, ale otázkou je, zda to stačí. A to je to, co jde. Zde bychom měli hledat tu klíčovou otázku. A opřímně řečeno na ní nemám odpověď potřebovali bychom rozsáhlou reformu smlouvy. Já jsem tady bohužel nebyl dnes dopoledne, nebyl jsem schopen eh, chytit dřívější let. Poslechal jsem si ale pana Kalosy, jaký bude asi výhled, ale my se snažíme se podívat na to, jak můžeme věci zlepšit. Jak můžeme zlepšit situace? Já si myslím, že prostor pro zlepšení tady je. Takže odpověď je ano i ne. Paní předsedající, já jsem položila tuto otázku také kvůli tomu, že když eh, se podívám na své zkušenosti, a možná, že ty zkušenosti jsou rozdílné podle toho, v jaké zemi jste, ale pokud se podíváme na národní úroveň, tak tady nevidíme ten komunikační kanál eh, k Evropě, který by mm, fungoval tak, že někdo se účastní zasedání na evropské úrovni, na úrovni stran. Není to tak, že by strany komunikovaly eh, o Evropě vůči veřejnosti, že by přispívali k větší osvětě nebo povědomí o Evropě. Podle mě tady něco chybí. Něco tady chybí v tom způsobu, jakým tyto kanály fungují. Pravděpodobně nepodáváme takový výkon, jako bychom, jaký bychom mohli, pokud je o přiblížení Evropy občanům. Takový je alespoň můj pocit. To, co jste říkal o informacích, to bylo fascinující. My si v parlamentu podle mě neuvědomujeme, Jaké eh, studie se vypracovávají v akademickém světě? Já si myslím, že takovýchto diskuzí bychom měli eh, mít více a pravděpodobně o efektivnějších. Je to, myslím, mimořádně užitečné. Já mám ještě jednu další otázku na profesora Koena. Jeden Brit řekl, že Evropská politika probíhá tak rychle a nemohla jsem věřit svým uším, protože většinou nás obvinují od něčeho jiného. Ale e, úplně na konci jste zmínil, pane Koene, e, když jste srovnával, myslím, že Spojené království USA, prostě jste tam prováděl srovnání a já bych se chtěla zeptat na to, jak to je s evropským zájmem a zájmovými skupinami, nebo těmi lobistickými skupinami, odklánějí se od národní úrovně, protože domácí politiky se stávají stále více evropskými, nebo jde o něco úplně nového, nebo jenom nějaký posun. Méně lobby v Berlíně a Londýně a více v Bruselu. Odpověď. Tak těch otázek je hned několik. Podle mě jde o tři věci. Za 20 let, kdy se věnuji lobbingu, a musím říct, že jsem začala vlastně se vznikem jednotného trhu, tak v ten okamžik eh, to byla, byly národní lobby, které se učily eh, reagovat s Bruselem a to je před spoustou let. Mezitím došlo k profesionalizaci, k vzniku určitého specifického lobbystického stylu, který je jedinečný pro Brusel. Například nedávno jsem byl ve Washingtonu a eh, tam byl mnohem větší Myslím si, že máme poměrně velký konsenzus, protože musíme najít společnou, společný základ, už to je komise nebo mm, cokoliv. A jde o důvěryhodnost, protože tou měnou, která má vliv v Bruselu, jsou informace. Ve Washingtonu eh, je lobby zaměřeno mnohem více na finance. Já samozřejmě nejsem naivní, peníze jsou důležité i v Bruselu, a e, pokud si můžete zaplatit poradenskou firmu, právnickou firmu a tak dále, tak, e, e, tak můžete vypracovat samozřejmě zprávu, která bude mít například větší vliv ve výboru a tak dále, ale v Bruselu to opravdu často je také o důvěryhodnosti, kredibilitě a funkcionáři zůstávají v úřadu mnoho, mnoho let takže mají eh, velké pravomoci v tom se rozhodnout, s kým budou komunikovat a s kým ne. Existuje tady určitá instituční paměť a eh, lobbysté musí velmi dbát na to, aby si nepoškodili svou pověst. Takže tady je určitý jedinečný styl lobbingu, který je jedinečný pro Brusel, je jiný než v Berlíně, Londýně nebo Washingtonu, je opravdu jedinečný pro instituce, eh, které máme zde. Takže to je první věc. Za druhé, proč máme tolik lobbystů? Těch 32 tisíc lobbystů a 6500 registrovaných skupin. Je to proto, že se v Bruselu objevuje tolik eh, předpisů, technických předpisů. A lobbysté jdou tam, kde vzniká, eh, vznikají politiky, kde mohou něco ovlivnit. Eh, pokud se to budou řešit vnitrostátní národní regulační orgány, tak lobbysté budou tam, ale ten začátek vzniku je právě tady. A podniky si to uvědomují, vkládají eh, do eh, toho hodně času, hodně finančních zdrojů, mají na to vyhrazen tým, který přichází do Bruselu a tak dále, a tak dále. Vy jste zmínil, že pro radu je to poměrně velká výzva. Přešla jsem pár připomínek na to, že v podstatě mož, ministry je možné považovat za určité lobbysty, protože hájí vnitrostátní zájmy. Ale myslím, že se blížíme ke konci schůze. Udělali jsme si chybu, že jsme vás všechny zařadili na jeden den. Potřebovali bychom asi týden na to, abychom probrali všechny tato témata a velmi si ceníme toho, co jste zde řekli a co jste vypracovali. Pokud byste měli i rozsáhlejší verze vašich prezentací, tak ehm, jsou vítány. Vaše zkušenosti potřebujeme, jsme na začátku naší práce. Mm, diskutovali jsme také o tom dopoledne, hovořilo se o různých analýzách, změnách pohled na instituce zevnitř, na jejich účinnost. Takže spousta důležité práce, která nás čeká a cokoliv, co od vás můžeme dostat, velmi oceníme a možná se na vás opět obrátíme. A budeme možná potřebovat eh, vaše zkušenosti. Ještě jednou vám děkuji. Velmi jste nás obohatili, máme spoustu věcí, nad kterými můžeme přemýšlet. Ještě jednou děkuji za to, že jste zde byli s námi, děkuji za trpělivost. Mm, zůstáváme, mm, vše se vysílá živě na webu, vše už zůstane v archivech, nechceme to použít nějak proti vám, ale ještě jednou opravdu díky. Tímto ukončuji dnešní zasedání.